So, wir haben die Reihenfolge heute Morgen wie folgt. Jaké máme dneska pořadí programu? Nejdříve tady máme zprávu pana Weisbergera, poté Azenis a poté Perilo. Dám slovo rovnou kolegyni Anne Weisberger, aby uvedla své stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, no, pán zpravodajové, stínový zpravodajové, už proběhly bilaterální rozhovory o zprávě, kterou jsem předložila před letní přestávkou a už se teďka těšíme na společnou diskuzi. Nejdřív obecný eh, úvod. Eh, revize směrnice je to součást eh, součást paktu pro růst a pracovní místa a jde nám o zrychlený postup. Prostřednictvím e, této směrnice by měla být zvýšena mobilita v Evropě. Bohužel zatím to tak ještě nefunguje, protože v případě uznávání kvalifikací dochází asi u jedné pětiny, problém, u jedné pětiny pro, případů problémů. Pak e, je to důležité také pro nezaměstnanost e, mladých a potom se to zabývá také tématem eh, vysoce kvalifikovaných pracovníků. jinak řečeno, ta směrnice je skutečně vítaná, ale přesto je zapotřebí ještě vylepšit a já sama jsem velice zvědavá na to, jak se na to budou dívat kolegové. Eh, moje stanovisko v Envy se zaměřuje na oblast zdravotnictví a na související aspekty, kompetence. Nicméně bychom neměli zapomínat na eh, bezpečnost pacientů. To je takový ten, taková červená linie, která se vyne celou zprávou. Je důležité, aby pacienti měli zajištěnu vysokou úroveň ochrany. Ehm, dále, ehm, ehm, dobré jazykové znalosti jsou nutné právě v oblasti zdravotnictví. Bohužel ale v minulosti existovaly případy, kdy pacienti kvůli nedostatkům jazykových znalostí byli poškozeni nebo dokonce došlo k úmrtí pacientů kvůli nedostatku jazykových znalostí. A proto jsem požadovala také, aby docházelo tedy k systematickým jazykovým zkoušením, jako ústním, tak písemných podle stanovených kritérií, aby takovéto testy byly povinné. Problémy eh, představuje stále ještě návrh komise, tam se hovoří o um, testování jednoho úředního jazyka, ale když jsem hovořila o, se spravodaji a stínovými, se stínovými spravodaji, tak jsme e, narazili na jeden problém, a sice, že existují země, jako je Belgie na Lucembursku, kde existuje vícero e, úředních jazyků a pak to představuje problém. A proto bych e, tady byla oveř, otevřená pozměňovacím návrhům, které by nějak zlepšily Eh, zlepšili tuto věc, protože například německý eh, doktor, který nemluví vlámsky, ale má vlámské pacienty, tak eh, tam to potom nebude fungovat. Pak prevence. To je velký krok upředu i pro bezpečnost pacientů, protože stále ještě dochází k případům. Myslím, že v volebním obvodu pana Liseho k tomu došlo například. A sice skutečně lékaři, který mají který eh, nemají povolení, tak potom můžou působit ještě někde jinde. A já si myslím, že návrh komise je dobrý, ale myslím si, že je dobré, aby ten mechanismus platil nejenom pro lékaři a zdravotní sestry, které spadají pod automatické uznávání, ale také pod ty, které, kteří eh, dostávají obecně uznanou svou profesi. A pak osoby eh, do tohoto mechanismu by měly být začleněny také, které mají nějaký vliv na veřejné zdraví. A ten mechanismus varování už existuje ve směrnici o službách a já bych to ráda rozšířila i sem a považuji za důležité také to, aby eh, nějaké případy ohrožení, například padělání univerzitních diplomů a tak dále, tak aby i takovéto případy byly spouštěči pro tento mechanismus. Potom profesní průkaz. Ehm, to je v podstatě jádro návrhu komise. A tady bych eh, výslovně mm, to řekla i vůči paní Evropiu, tak tento návrh velmi vítám, protože to je důležitý návrh komise. Myslím si, že je to důležité ale mělo by, se, eh, mělo by tady jasně zaznít nebo být ujasněno, zda to má dobrovolný charakter či nikoliv. Jde o členský stát původu, který by měl být zapojen, i ten přijímající členský stát a potom to definitivní uznání eh, profesní kvalifikace eh, by měl ale dělat členský stát, který přijímá danou osobu. A velmi kriticky se dívám na jednu věc, a tady jsem zvědavá na to, jak se na to díváte ostatní, tak to jsou ty krátké lhuty pro zpracování, pro úřady. Eh, myslím, že to je nereálné pro eh, orgány a je třeba nezapomínat na to, že v návrhu komise jsou ty krátké lhuty, které jsou ehm, navázány na takzvanou fikci schválení. To znamená, když nedojde, ehm, v podstatě když ten úřad to nespracuje, tak dojde jakoby k fiktivnímu souhlasu a to právě v oblasti zdravotnictví představuje eh, reálné riziko protože v podstatě tam vypadne to ověření ze strany přijímajícího eh, státu a proto jsem vyškrtla eh, tu fikci schválení. A v příslušných výborech, kde byl paní Vanjov, kde byla zpráva eh, předložena, tak to vidí podobně. Takže minimálně bychom chtěli dosáhnout odkladu. Tady to vidíme tedy stejně. Stejně. S paní hlavní zpravodajkou to vidíme stejně také v případě částečného přístupu, a opět se na to dívám eh, z hlediska bezpečnosti přístupu, protože právě v oblasti zdravotnictví je to eh, problematické. V případě, že ty profese spadají do automatického uznávání, tak tady jsou minimální požadavky na vzdělávání. To je stanoveno už ve směrnici. Ale já si myslím, že částečný přístup zejména pro sektorové profese ve zdravotnictví není zrovna smysluplný, alespoň podle mne. A proto tady hovořím o výjimce eh, z částečného přístupu. A možná, že to pro některé poslance EPP bude překvapivé, protože pro vás je důležitá mobilita. Mm, samozřejmě jsem otevřena to tam vrátit do textu, pokud bude většina pro to, ale zajímalo by mě, jak se na to díváte, jak to vidí také ostatní skupiny. Potom eh, minimální požadavky na vzdělání. Ty představují základ pro automatické uznávání sektorových profesí. Existují minimální požadavky pro zubaře, zvěrolékaře a lékaře a pro eh, zdravotní sestry, lékárníky, architekty. V případě zubařů proběhla velká diskuze i v kruhu zubařů a velká většina svazů z členských států se vyslovila proto, aby kromě těch pěti let e, se e, posuzovala také minimální počet hodin pět tisíc a kvalita. To jsem všechno zohlednila, ale není to pro mě nic zásadního a opět jsem zvědavá na to, co si o tom myslíte. Pak lékárníci. Ještě předtím, než se dostanu ke zdravotním sestrám, což považuji za důležitý bod. Takže seznam činností lékárníků v podstatě už neodpovídá eh, současné realitě. A proto jsem tam provedla aktualizaci, pokud jde o seznam činností, a to povinná, ta povinná praxe 6 měsíců by měla být do studia integrována flexibilně. Je to věc, která se týká zejména skandinávských zemí, pro které je to důležité. Komise ehm, se na to podívala poměrně rigidně a chce, aby ta praxe proběhla pouze v určité konkrétní době a myslím si, že by to mělo být ponecháno na rozhodnutí členských států, kdy k této praxi dojde. A jak jsem řekla, je to důležité pro skandinávské státy. A na rozdíl od návrhu komise jsem tam opět vrátila tu tříletou klauzuli, jak to bylo v původní směrnice. Tam se hovořilo o tom, že členské státy nemají povinnost eh, v případě lékárníků požadovat doklad při, eh, nemají povinnost eh, uznávat to v případě, že si otevírají novou lékárnu. A ta povinnost pro členské státy vzniká teprve tehdy, když lékárník Eh, se zdržuje v daném členském státu alespoň tři roky a pracuje eh, v lékárně, anebo nastoupit do lékárny, která funguje alespoň tři roky. Takže tam je ta lhůta tří let. Tří let. A tímto se dostávám už k tématu zdravotních sester, což je velice kontroverzní témat. Eh, proběhlo mnoho rozhovorů na toto téma, těch 12 let všeobecného vzdělání v případě zdravotnice. V Evropě máme dvě cesty. Jednak je to jedna možnost, kde bude mít 12 let všeobecného vzdělávání a poté akademické vzdělávání, anebo druhá možnost, to je 10 let všeobecné vzdělávání a poté odborné vzdělávání. A v mnoha zemích je obvyklé, například v Nizozemsku, nebo v Rakousku, nebo v Lucembursku, tam existuje ta um, odborná specifická příprava nějaké specifikum? Tady je to propojení, na jedné straně je teorie a na jedné straně praxe. Tady je tam velká výuka teorie, mnohem více než stanoví eh, směrnice, eh, například 2000, mm, mm, mnohem více hodin například to v Německu, než je požaduje směrnice. A co je typické pro to? Je tam to propojení eh, teorie a praxe. A v listopadu 2012 jsme požadovali rozhodnutí v dané věci protože tam je více teorie. A já bych ráda řekla, že to, je, to duální vzdělávání je velmi úspěšné v těch zemích, kde to existuje. Je tam nízká nezaměstnanost mladých. Ve výboru pro e, vnitřní trh tomu proběhla slyšení a proto apeluji na to, aby e, to bylo například jako v Nizozemsku nebo v Maltě, Malta, která má problém s těmi deseti lety, tak abychom to napsali minimálně deset let. A tím pádem bychom otevřeli možnost všem členským státům, které chtějí mít další dobu než těch deset let, například Italové, eh, pan Perillo, ten mi tomu řekl, že oni mají dokonce 13 let všeobecného vzdělávání, takže ta možnost by tam trvala, když tam bude minimálně deset let, ale eh, nenarušíme tím eh, to úspěšné vzdělávání, které někde jinde funguje. Děkuji za pozornost. Děkuji, říká pan předseda. Teďka se dostávají ke slovu stínoví zpravodajové. Pan kolega Pirillo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě rád poděkoval paní zpravodajce za práci, kterou odvedla. Eh, je tam mnoho bodů k úvaze a k diskuzi. Vzhledem k tomu, že nemáme tolik času, tak se vyjádřím jenom několika málo bodům, které považuji za prioritní. Tam jde o minimální podmínky přístupu, eh, pak vzdělávání eh, zdravotních sester a ten systém včasného varování. Eh, návrh pozměňovací návrh 32. Tady se navrhuje zachování deseti let té všeobecného vzdělávání předtím, než se dostanete ke speciální, specializované odborné případě, přípravě. Já s tím nesouhlasím ani s tím, co říká komise, která to rozšiřuje na 12 let. V případě eh, školního vzdělávání se to, je to odůvodněno ve světle vývoje v medicíně, v odvětví paramediků. Účelem je, aby to reagovalo na potřeby eh, zdravotnictví, kdy ty terapie jsou komplexnější a došlo také k vývoji technologií. Je pravda, že kvalita zdravotních sester eh, závisí na eh, tom specializovaném vzdělávání odborné přípravy, ale také je pravda, že Ehm, když začnete v zralejším věku a budete mít delší období vzdělávání, tak toto vám poté umožní ehm, vědomější, uvědomělejší přístup ke dané profesi. A hovoříme o profesi, kdy se dané osoby dostávají do úzkého kontaktu s nemocnými osobami. Takže musíme zajistit takové podmínky, aby ti, kteří ehm, budou mít tuto profesi tak, aby splňovali co nejlepší požadavky pro ochranu našich pacientů. A, a není pochyb o tom, že bychom tam mohli mít jenom 10 let v případě země původu. Pokud je o 12 let, tak to by mělo platit pro ty, kteří chtějí uh, tu profesi vykonávat v jiném členském státě. To stanovisko upřesňuje, že pokud chcete automatické uznání, tak to vychází z harmonizace na evropské úrovni. Jde o obsah a o dobu trvání vzdělávání. A ve 23 a ve 26 členských státech je více než 10 let období vzdělávání. Jak paní zpravodajka připomněla, tak například v Itálii je to 13 let. Já bych nebyla ráda, kdybychom tady navrhovali nějaké alternativy, které by mohly ohrozit to, co už je harmonizováno. Teďka k systému včasného varování a IMI. Návrh komise a tady hovoří, hovoří o pouze o bodu odměně 22 ale není to v samotném textu. A já si myslím, že tento princip je třeba posílit konkrétním článkem, A v tom se asi všichni shodneme. Tak, abychom měli mechanismus včasného varování, abychom to oznámili příslušným orgánům a členským státům, e, že tady existuje osoba, e, pro kterou byl vydán zákaz vykonávání její profese. A dále bych rád pochopil, jaké je odůvodnění pozměňovacích návrhů, které se týká eh, zrušení aktů v přenesené pravomoci. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Ah, Paní Jana Kodakis. Thank you. Um... Děkuji. Především chci poděkovat zpravodajce za vyvážené stanovisko, to si myslím, že je dobrý výchozí bod. Abych to schrnula, jsou tady tři oblasti. Jazyková kvalifikace, kterou považuji za prioritu. Hlavní obavy, co se týče jazykových znalostí a varování, zpravodajka již postihla Eh, byly eh, medializované případy ve Spojeném království, kdy nedostatečné jazykové znalosti jaksi eh, byly tím hlavním problémem. A ono, když se hovoří o jazyku, nejde jenom o jazyk, ale o, o ducha slov, jako třeba um, svorky a jehly třeba v mém jazyce nemusí nutně znamenat zrovna svorky a jehly a odbourávání bariér, je, e, které má e, umožnit e, práci v jiných zemích, je na tom také závislá. Co se týče návrhu komise, tam my vítáme to, že nic nebrání zaměstnavatelům, aby hodnotili jazykové znalosti pracovníků při náboru. To se týká všem pracovníků, kteří mají přímý kontakt s pacienty a to v tom eh, návrhu změny je odstraněno. Eh, ovšem se, zdá se nám, že změní není zcela srozumitelné a některé pasáže by bylo potřeba vyjasnit, zvlášť co se týče kontrol jazykové e, znalosti by, e, tam si myslím, že by mělo být uvedeno, že kontroly jazykových znalostí by měly být e, by tedy neměly být zdarma, protože domníváme, že to je příliš velká finanční zátěž na členské státy. A tak, tyto náklady by ovšem ale měly být přiměřené, rozumné a nediskriminační v celé Evropské unii. A co se týče mechanismu včasného varování, které je v návrhu, souhlasím s tím, že to e, zamezuje e, v tomu, aby byli nekompetentní pracovníci zaměstnáváni třeba v zahraničí a musí to ovšem pokrývat všechny oblasti, e, které vedou k vyloučení z profese možná předložíme nějaké mírnější znění, ale obecně e, souhlasíme s návrhem. Thank you very much. Frida Brepols, please. Dank u voorzitter. Ehm, als schaduwrapporteur voor de Groene Eva eh, zou ik... Děkuji. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za její stanovisko. Je velice jasné a detailní a E, zahrnuje celou řadu naprosto oprávněných bodů. Chtěla bych zdůraznit dva stěžejní body z našeho hlediska. Já se k tomu e, ještě podrobněji vrátím, až uvidím definitivní text. Všichni zdůrazňují, jak je důležitá kvalita ve zdravotní péči. Jde ovšem o to, jakým způsobem transponovat tato přání do praxe. Podle mého názoru to znamená především kvalitní vzdělání, které musí být dlouhé a dost intenzivní, a potom je třeba dohlížet na to, aby zdravotníci znali dostatečně jazyk, tak, aby mohli řádně fungovat tam, kde chtějí pracovat. A na základě, nebo z tohoto východiska jak si vychází dva problémy, podle mého. Za prvé je to vzdělání lékařů v článku 24. Komise navrhuje, aby minimální délka vzdělání lékařů eh, byla eh, místo 6 let 5 let. Ve Flandrách, ale i ve Valonsku základní vzdělání lékařů snížilo ze sedmi na šest let na začátku tohoto akademického roku a další snížení na pět let by asi akademické kruhy velmi špatně přijaly a ostatně i i profesní kruhy, to by znamenalo naprosto nevyvážené vzdělání, málo základního vzdělání a málo klinické praxe. A když se zkrátí základní vzdělání, tak to mývá za důsledek, že specializace pak zase trvají déle. To znamená, že celková doba vzdělávání vlastně se nezmění. Já chápu, že tady ten problém existuje i v dalších členských zemích. Já tedy eh, bych chtěla požádat, aby komise dala více informací o těch zemích, které již nyní mají šestileté eh, studium medicíny. A také bych si přála, aby komise eh, přehodnotila poslední větu článku 2 a její interpretaci, protože když se řekne pod dohledem univerzity, tak to se týká pouze praxe a ne základního studia. Takže já jsem předložila pozměňovací návrh tak, aby studium zůstalo šestileté a eh, na podporu článku 30. Dále pak článek 53, jazykové eh, znalosti. My jsme už o tom hovořili ve výboru a já jsem už zdůrazňovala, jak je důležitá dobrá znalost jazyka pro bezpečnost pacienta. Těší mě, že paní zpravodajka akceptovala že, a, a dlouze o tom hovořila. Během eh, letní eh, přestávky některé vlámské mm, noviny o tom znovu psaly Závěr je jasný. Nedostatečné jazykové znalosti vedou k nedorozumění a pak z toho mohou vyplynout problémy v diagnostice. Souhlasím s paní zpravodajkou, když šla v pozměňovacím návrhu 55 a 56 je jazyková znalost nezbytná pro výkon profese a tato má být e, zkoušena před, předem. Ovšem teď jde o to, jaké jazykové znalosti mají být zkoušené. Komise tady e, navrhuje poměrně nejednoznačné znění. Zdá se, jako kdyby ten žadatel mohl si vybrat mezi jakými, jakýmkoliv z 23 e, oficiálních jazyků. Myslím si, že zdravotník musí znát především tu, ten jazyk v regionu, kde chce pracovat. Takže já předložím pozměňovací návrh v tom smyslu. Eh, chápu, že tyto problémy vyvstaly i v jiných členských zemích. A konečně eh, jedna otázka na adresu komise. Výjimky, které se mohou týkat třeba vzdělávání od specialistů, to se týká pouze akademické části nebo také praktické části. Eh, takže děkuji za konstruktivní spolupráci se spravodajkou. Petr Líze. Ja, vielen Dank. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce pro podle mě skvělý návrh. A už hovořila o tématu lékařů, eh, které, kteří přicházejí o kvalifikaci a došlo k případu, kdy nizozemský lékař vrátil svou aprobaci a přesto poté v Německu ve volebním oboru kolegy a mém volebním oboru dále působil. A to je věc, kterou je třeba nezbytně zlepšit. A v případě studie farmacie je třeba také postupovat flexibilněji, s tím souhlasím. Nemyslím si, že by to bylo úkolem eh, Evropské unie, aby předepisovala, že to praxe musí proběhnout na konci studia, protože mnoho důvodů stojí pro to, aby eh, ta praxe probíhala v průběhu celého studia a minimálně bychom neměli členským státům eh, takovýto způsob zakazovat, pokud to považuje za důležitý. Mimořádně důležité je pro mě a pro mnoho eh, občanů mé země je, aby téma vzdělávání, je téma vzdělávání eh, porodních asistentek tentek a zdravotních sester. Ehm, návrh komise je pro nás nepřijatelný a proto vítám, že paní zpravodajka navrhuje pozměňovací návrhy. I paní mm, kancelářka Merkelová se osobně zasazuje o toto téma a veškeré možné svazy, abychom zůstali u toho výchozího předpokladu deseti let všeobecných, eh, všeobecného vzdělávání. Je třeba o tom eh, diskutovat, můžeme zastávat různé pozice, ale eh, v Německu to, že v Německu jste špat, nebo jsou špatně vzdělané zdravotní sestry, protože už po deseti letech mohou nastoupit do práce, tak s tím nesouhlasím. Já jsem velmi intenzivně eh, ve své profesi jakožto lékař spolupracovala se zdravotními sestrami a jejich vzdělání je dobré. A kvalita vzdělání se neřídí pouze tím, eh, zda jste předtím měli maturitu nebo něco jiného, ale jde o to, jak probíhá ta, eh, to vzdělání odborná příprava. A proto tedy na vás naléhavě apeluji, abychom podpořili eh, návrh paní zpravodajky. Další paní kolegyně, děkuji. Já bych se obrátila na nás všechny, abychom se pokusili udělat to, co je naším úkolem, a sice eh, prosazovat evropskou legislativu. Nechceme mít německou legislativu, belgickou, italskou nebo nějakou jinou, protože naším úkolem je eh, vypracovávat Eh, evropskou legislativu, která může fungovat ve všech členských státech. A když se podívám na návrh komise a na eh, stanovisko eh, zpravodajky, tak se kladou otázku, zda návrh komise je vhodný. Začnu posledním bodem, o čem hovořil pan Líze, což je pro mnohé důležité téma, to je otázka vzdělávání zdravotních sester. Je to v pozměňovacím návrhu číslo 39 paní zpravodajky. A první otázku, kterou si kladu, je, zda to je po deseti nebo třinácti letech všeobecného vzdělávání nebo 12 letého, to není ta otázka, ale otázkou je, zda chceme, aby se zdravotní sestrou nebo pečovatelkou stál jenom někdo, kdo má uh, možnost studovat na vysoké škole, to znamená má maturitu. Je to to, co chceme? Aby pouze takovéto osoby byly zdravotní sestrou? Ale pokud tomu tak není, a já vycházím z toho, že tak tomu není, že si říkáme, že i někdo, kdo nemá ten nejvyšší, eh, kdo nemá maturitu, tak jak se komise dostane k těm 13 eh, letům nebo 12? A pak se dostáváme k té napínavé otázce školních systémů, protože ty nejsou v členských státech harmonizovány. Máme tady členské státy, které mají povinnou dvouletou přípravu, ale některé jiné to nemají. Někde začínají děti v šesti letech, chodí do školy a například 12 let jsou ve škole a po 12 letech mohou eh, jít na univerzitu. Ale kdyby chodili do mm, takové předškolní přípravy dvouleté, tak by to bylo po deseti letech. Ale to myslím, že to je základní chyba v návrhu komise. Myslím, že to je špatně odvedená práce. Já jsem hledala definici všeobecného eh, školního vzdělání a vůbec nikde jsem takovouto definici nenašla. Možná, že mi to uniklo, pokud ano, tak mě na to upozorněte. Ale pokud tam nic takového nebude, pokud to komise neudělá, tak to není čistě odvedná práce, protože si musíme říci, máme 27 členských států a já bych chtěla vidět nějakou tabulku a pak to chápu, ale když mi něco takového nedodají, tak podle mě neodvedli dobrou práci a proto něco takového nepodporuji. Takže výslovně nepodporuji návrh komise, protože vůbec neodráží reálnou situaci. Já nevím, jaká je situace v Itálii. Mário říká, je to 13 let. Ale možná, že to není jenom těch 13 let, ale je tam nějaká předškolní příprava před šestým rokem věku. Takže mohou začít chodit na univerzitu třeba až v 19 letech. Ale věc se má tak, že my nevíme, jaké jsou školní systémy v jiných členských státech, ale um, proto momentálně podporuji návrh paní zpravodajky. Ne protože odráží situaci v Německu, ale protože chci jasně odlišovat mezi lidmi, které, kteří mohou jít na univerzitu a kteří to nechtějí. Já si myslím, že ne všichni musí mít maturitu, ne všichni řemeslníci, to přece nechceme. Potom ten eh, profesní průkaz, eh, článek 1 eh, a dále. Profesní průkaz, ten podporuji. Nechce aby to bylo dobrovolné. A to, co říká pan Líze, Například eh, lékař přijde v Nizozemsku a probaci a poté pracuje v Německu, tak něco takového by vůbec nebylo možné, kdyby měl profesní průkaz a ten byste mu mohli eh, v jeho zemi odebrat v případě, že by přišel o probaci. Takže eh, nesouhlasím s tím, co napravuje paní zpravodajka v pozměňovacích návrzích 5, 8 a tak dále, pokud je o profesní průkaz a dobrovolnost. Tak potom dále 50. pozměňovací návrh, kde se hovoří o uznávání určitých typů e, lékařů, kde se hovoří o polovině členských států, tak ten, to nechceme. My chceme, aby se rozvíjely i specializované obory ve zdravotnictví, aby bylo možné je uznávat i v jiných členských státech. Takže nechceme žádný krok zpět, ale krok upředu, a proto nesouhlasím e, s přístupem paní zpravodajky, ale v tomto případě s přístupem komise. Byla bych ráda, kdyby byly navrženy ještě určité změny a e, myslím si, že bylo dobré, kdybychom mm, také komunikovali s kolegy z e, vnitřního trhu. Paní, pan předseda, děkuji. Máme tady návštěvy od Kristova Šaldema a já vás tady všechny vítám ve výboru Envy. Ještě jednou vítejte. Nesta? voorzitter, ik ga niet herhalen wat er al gezegd is. Děkuji. Já nebudu opakovat to, co už tady opakovaně zaznělo. My jsme hovořili o 12 letech, 10 letech studia eh, z střední školy a já bych chtěla vysvětlit, proč nesouhlasím s tímto návrhem komise. Vezmeme si eh, krajskou nemocnici v Nizozemsku, třeba v Týlu. A tam třeba na dětském oddělení pracuje 30 sester a jenom čtyři nebo pět z nich by uspokojilo definici komise. To nemá nic společného s kvalitou, to je prostě jenom byrokrat, který udělal tlustou čáru a řekl, tyhle projdou a tyhle ne. Takže já jsem se ptala vedoucích eh, vedení nemocnice, zda eh, vyučení nebo ten diplom ze střední školy je podstatný. A on říkal, ne, pro mě je důležité, aby ti lidé dělali svou práci dobře a budu radši, když to bude někdo, kdo e, studoval 10 let a potom 4-5 let e, odborného vzdělání e, na zdrav, jako zdravotní sestra, protože tito lidé pak mají praktické vědomosti na rozdíl od těch, kteří studovali střední školu a potom univerzitu a znají jenom teorii a vůbec neznají praxi a, a praktické aspekty této práce. Například najít žílu eh, v, v ruce malého dítěte, to je eh, to jak si někdo, kdo byl lépe placený a, a, a měl více eh, vysoké školy, ale prostě tu žílu nenašla. Takže to je prostě zásadní. A doufám, že komise poslouchá, co říkám protože kdo není dobrá zdravotní sestra podle komise a nemůže být předmětem vzájemného uznávání, to byla ta, která byla schopná nabrat krev tomu malému dítěti. Takže naopak ta s tím vyšším vzděláním měla jakoby být ta kvalitnější. Takže jděte se prosím vás komise podívat do nemocnice v Týlu a v Itálii a, a potom teprve z toho vyvočte závěry, protože pokud nezměníme e, systém, e, ten dvojí systém, já nechci z, z, zlikvidovat, protože si myslím, že to je dobrý systém, pro vzdělávání zdravotníků. A jestli komise nezmění svůj návrh, tak ho můžeme rovnou celý vyhodit. Kolegyně Hybna, a pokud to zvládnete, tak vás prosím o stručnost, protože čas běží. Tak kolega Prody, Zebe, Reimas a tímto uzavírám seznam řečníků. Prosím. Bardzo się cieszę, że wielu kolegów. Děkuji vám. Jsem velice ráda, že eh, mnozí kolegové tady sdílejí názor, eh, který hlásáme také my v Polsku. Eh, v Polsku otázka uznávání profesních kvalifikací zdravotních sester v jiných státech tedy říkáme, že předtím než Polsko přistoupilo eh, do EU eh, e podle článku 23, jsme hovořili o tom, že eh, je třeba postupovat s přihlednutím k odlišnostem vzdělávacích systému, otázka délky všeobecného vzdělávání a pak otázka odborného vzdělávání, které je v Polsku pět let. Myslíme si, že tyto sestry mají velice dobré praktické uh, Eh, znalosti a ví velice dobře, jak eh, nabrat krev z paže nejmenšího dítěte či nejstarší osoby. Eh, to prostě jsou lidé, kteří si získali profesní kvalifikaci v různých podmínkách. Dále otázka článek 33, bod 2. Myslíme si, že ostatně bod 3 by v tomto článku měl zůstat, protože hovoří o uznávání Eh, diplomů polských sester v EU. Současně Vzdělávací systém se teď mění eh, deset let všeobecného eh, vzdělávání plus tři roky odborného vzdělávání. Ani tento systém ovšem komise nechce uznat. Je to otázka modernizace systému vzdělávání a znamená to také zvýšení efektivity vnitřního trhu. Znamená to také, že základní e, svobody na vnitřním trhu budou efektivnější, ovšem za podmínky, že uznáme kvalifikaci, e, kterou sestry získaly dříve. Přece ty sestry nemůžeme e, potrestat za to, že v době, kdy studovali, byl systém jiný. Navrhovaný systém reaguje na očekávání lidí, že tady bude rovné zacházení. Myslíme si, že všechny zdravotní sestry, bez ohledu na to, v kterém systému se vzdělávaly, by měly mít stejné zacházení, také se od nich požadují stejné povin, pracovní povinnosti. Podle polského eh, práva polské zdravotní sestry mají povinnost eh, stále eh, si aktualizovat své vzdělání a to celoživotně. Děkuji. Děkuji, Prody. Olga Prodi. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Rád bych připomenul jednu věc. Italské rozhodnutí nebylo nějaké teoretické, ale vyplývá to z um, určitého konstatování. A sice, že tady máme velice um, složitý obrázek uh, činnosti ve zdravotnictví a proto i um, zdravotnice, zdravotní sestry by měly mít určitou kulturu, měly by mít určité dovednosti. A včera jsme hlasovali o horizontu 2020 a tam je právě výhled radikálních změn, které se týkají léčby. Proto je nutné, aby také zdravotní sestry zvýšily svoje znalosti nebo i ty teoretické znalosti v rámci své profesionality. To je věc, kterou bych chtěla připomenout. Zdravotnictví je stále více složité a tím pádem i zdravotní personál musí mít hlubší vzdělání, hlubší znalosti. A vlastně dostává stále větší odpovědnost. To je dynamika, na kterou nesmíme zapomínat a myslím si, že 12 let to je moudrá věc. To 12 leté období obecného vzdělávání. Možná, že my můžeme to snížit z 13 na 12, ale rád bych připomněl, že te, už teď je to složité ve zdravotnictví a bude to ještě složitější. Pan předseda, děkuji. Richard Zebel, děkuji, pane předsedo. Já bych rád nejdřív poděkoval paní zpravodajce za vynikající práci a v, zhruba souhlasím s kolegy, kteří kritizovali komisi za velmi formální přístup Myslím si, že v oblasti zdravotnictví, tak tam jde především o praxi, o to, jak to je, jaká je realita. A víme, že země jako je Německo nebo Rakousko, tak tam máme velmi vysoké standardy v oblasti zdravotní politiky a právě využíváme ten duální typ vzdělávání, zejména o zdravotních sester, kde v hlavním popředí je služba lidem. A kolega tady již řek, hovořil o akademických rozhodnutích, o rozhodnutích od stolu. A takováto rozhodnutí nefungují, zejména ve zdravotnictví a myslím si, že tady je zapotřebí to zlepšit. A naším úkolem je ale najít řešení pro naše občany, protože ti to od nás očekávají. Ehm, pravidla vzájemného uznávání jsou zásadně klíčová pro evropský vnitřní trh. Existuje spousta petic a stížností eh, směrovaných na evropské úřady právě protože tento systém uznávání nefunguje. Ale my musíme najít pragmatický přístup kde dáme určitou váhu praxi. Udělali jsme to už u jiných pravidel, například u řemeslníků. A právě těch 12 let jednoduše neodpovídá praxe a my jsme chtěli, nebo nepovede to ke zvýšení úrovně. My chceme, aby naši pacienti měli dobrou péči. A pouze to, ta akademická úroveň, to podle mě neodpovídá realitě. Že budeme mít víc akademického vzdělávání. Neodpovídá to ani platům. A pacientům to nepřinese nic nového, protože oni potřebují teďka lidi, kteří pracují přímo s pacienty. A Eh, jinak bychom museli zavádět nějakou úplně novou kategorii pracovníků. Takže prosím vás, přistupme k tomu rozumně a prosím také komisi, aby se na to podívala také eh, z hlediska pacientů, aby se setkala eh, s pacienty. Prosím generální ředitelství Sanko, aby se navštívili nemocnici v Řecku, Rakousku, Německu abyste věděli, kde dostávají nejlepší péče a určitě zjistíte, že ty české státy, které mají právě ten duální typ vzdělávání, tak na tom určitě nejsou nejhůř. Pan předseda, paní Frau Mais, eh, děkuji, děkuji zejména paní zpravodajce za eh, skvěle vypracovaný návrh. Na rozdíl od mnoha dobrých příspěvků ke vzdělávání bych se ráda vyjádřila eh, k jazykovým požadavkům. Došlo k akutnímu případu v mém regionu, a já považuji za důležité, abychom měli dostatečné jazykové požadavky, které budeme klást na pracovníky ve zdravotnictví, ale na druhou stranu musíme dávat pozor, aby to nešlo příliš daleko, aby nedošlo k diskriminaci, protože na jednu stranu musíme zajistit bezpečnost, ale na druhou stranu musíme umožnit pohyb v Evropě, mobilitu protože v Německu a v mém regionu nám chybí personál ve zdravotnictví a zejména pečovatelů o staré lidi. A ve Španělsku máme výborně vzdělané pečovatele nebo zdravotníky, kteří by velmi rádi pracovali v Německu a u nás ta situace je akutní my jsme zaměstnali v péči o starší lidi španělské pracovníky, oni byli velmi dobře přijati, pacienti byli spokojeni, rodiny byly spokojeny, dokonce kolegové řekli, že eh, ti španělští kolegové odvedli skvělou práci a najednou kvůli těm náhlým jazykovým požadavkům na testy, tak tyto osoby dostaly zákaz výkonu činnosti a k tomu dojít nemůže. Není možné, abychom eh, nakonec dosáhli přesně opačného účinku, než o který usilujeme, protože nám jde o mobilitu pracovních sil, nám jde o překonání hospodářské krize a chceme pomoci těm zemím, které trpí velkou vysokou nezaměstnaností a v jiných zemích zase nám chybí pracovní síly. A když tady budeme mít příliš přísné směrnice, příliš úzký koridor, manevrovací prostor, tak eh, nám to nepomůže. Dosáhneme přesného opaku, protože pak lidé budou frustrováni a obrátí se k Evropě zády. Pan předseda, děkuji, ta diskuze byla velice živá, napínavá. Já už jsem se znam řečníků, končili jsme to. Ještě předám hnedka slovo. Když eh, jsme si teďka vyslechli jednotlivé příspěvky, tak eh, jste mohli si všichni všimnout, že významnou roli hrála, hrála od dobí všeobecného vzdělávání. A když se podíváme na EU a nezaměstnanost mladých, někde to je až 50% v některých členských státech, ve státech, kde je to 10 let eh, doba obecného vzdělání, abyste mohli nastoupit do práce, tak tam je ta nezaměstnanost mladých 8%. Eh, ten návrh je míněn dobře, pokud jde o vzdělávání. Jde o to, abychom měli lepší řešení, abychom dosáhli co nejlepší kvality. Ale když se podíváme na reálnou situaci ve zdravotnictví, kde jsme, kde jsme pod velkým eh, tlakem nákladů, tak podle mne osobně důsledkem toho všeho bude, že budeme mít výborně vzdělané pečovatele a zdravotní sestry a budeme mít a budeme muset vytvořit konjunkturní program pro asistenty. To znamená, že musíme vytvořit ještě další úroveň, která bude hůře zaplacená pracovníků, nebude na tak vysoké úrovni vzdělávání a taková realita jak veřejných nemocnic, tak soukromých. A myslím si, že ehm, tohle to nebyl určitý, určitě cíl a vůbec ani nevidíme v tom návrhu komise. A proto apeluji na všechny, abychom měli vyvážený návrh. Myslím, že návrh paní zpravodajky je vyvážený. A měli bychom to konzultovat ještě s kolegy z IMKA aby to proběhlo v pořádku, protože vám mohu říci, že ještě nikdy jsem neměl tolik telefonátů, komentářů, připomínek jako k vašemu návrhu. Bylo to od starostů, od různých mluvčích, od eh, soukromých klinik a všichni vyjádřili obrovské obavy. A proto si myslím, že musíme se dát velký pozor, aby to bylo vyvážené. Možná, že něco je dobře míněny, míněno, ale aby nedostala situace, kdy v té nemocnici budete mít pouze jednu zdravotní sestru, která naplňuje ty dané požadavky a pak musíte vytvořit takovou si podkategorii pracovníků, kteří budou hůře zaplaceni a nemusí, mít, nemusí splňovat takovéto požadavky. Myslím si, že některé věci bychom měli přenechat členským státům a měli bychom eh, se ještě koordinovat s kolegy z IMKA. Je to dobře míněno, ale zatím eh, to vidím velmi skepticky, pokud je o ten samotný návrh. Já nyní předám slovo komisi. Prosím, zástupce komise. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat výboru, zpravodajce a dalším členům výboru, kteří se zúčastnili diskuse a přednesli velmi uh, užitečné poznámky. Jak víte, diskutujeme náš návrh také s členskými státy a diskutujeme o něm i s vámi. Eh, náměty tedy jsou velice užitečné při eh, formulování textu, který by měl být schválen příští rok. Asi příliš mnoho času nemáme a nevím, jestli bych mohl odpovídat na všechny otázky. Vybral jsem tedy alespoň některé, kde myslím, že mohu reagovat a pomoci vám ve vaší diskusi. Za prvé, ehm, Evropská, eh, profe, Evropský profesní průkaz. Eh, tady ehm, hovoříme o jedné věci, která by umožnila uznávání eh, profesní kvalifikace. To není licence, která vám umožní provozovat zaměstnání, je to pouze potvrzení uznání kvalifikace. I je to prostě uznání profesní kvalifikace, nikoli e, licence, která vám umožňuje pracovat. Za druhé, e, lhuty, termíny, to je velmi důležité. E, průkaz bude zaveden, otázka určitého spoždění způsobuje, je způsobeno to, že je tady požadavek na vyjasnění dalších aspektů. A tedy průkazy by fungovaly přes IMI. A je to vlastně potvrzení, že dokument je platný, že je autentický, pravý a tak dále. Čili celá řada způsoby, spoždění, která eh, existují, eh, by se mohla eh, zrušit právě díky existenci tohoto systému. Komise navrhuje kratší termíny, zejména z hlediska k přihlédnutí Mm, k současné praxi, čili je tady předložení toho pracovníka, který se chce přestěhovat a pak tady není důvod, aby to od příslušných orgánů trvalo jeden rok. E, bude to také systém, kdy musíme brát v úvahu nejen e, profesionální úroveň a příslušné orgány, ale proto navrhujeme kratší termín. Nicméně chápeme, že Musíme brát v úvahu praktické aspekty eh, k otázce, jak dlouhé by měly být termíny, kdy můžeme umožnit určitý přeskum těchto termínů, to znamená dát trošku více času orgánům na odpověď. Eh, mohlo by tam být určité období pozastavení, když by bylo zapotřebí získat další informace. To je tedy velice důležitá otázka, kterou tady chci zdůraznit. Eh, druhá otázka, částečný přístup. My chápeme, že to je velice citlivá otázka a bereme v úvahu vaše poznámky vaše, vaše obavy o profesi zdravotnictví. Podle našeho názoru otázka, která, eh, tedy osoba, která může mít určitý užitek z částečného přístupu, je osoba, která je plně kvalifikovaná ve svém domovském státě. Pro všechny profese, profese které pokrývá režim automatického uznávání, eh, si nemyslíme, že je vhodný částečný přístup. Když jste pod režimem automatické uznávání, nepotřebujete částečný přístup, máte plný přístup. To neuvádíme v našem návrhu, ale to je přece zcela zřejmé. Návrh zpravodajky e, se tady vyjadřuje k této věci a to je třeba dále vyjasnit. Otázka jazyka, třetí otázka. To je velmi důležitá otázka. velice eh, pozorně posloucháme vyjádřené obavy. Když se podíváte na směrnici, je tady požadavek směrnice, eh, aby eh, byly jazykové znalosti, které umožní výkon profese, což neznamená úplně absolutní eh, povinnosti jazyka. Je tedy požadavek mít eh, odpovídající úroveň. V původním návrhu jsme vycházeli, že je na členských eh, státech podle své praxe si zorganizovat, jak toto budou ověřovat. Ponecháváme na členských státech tuto otázku. Uvědomujeme si, že některé členské státy šly ještě kousek dál a do jisté míry se vlastně ani eh, nesnažili eh, aplikovat nějaké testy, nějaké zkoušky. My jen chceme mít jistotu, že členské státy mohou, chtějí-li, tak mohou požadovat zkoušky. Nesmí to být ovšem přehnané zkoušky, disproporční zkoušky. Snažíme se o vyvážený postup. A teď pokud jde o regiony a jazyky, když někdo chce pracovat ve eh, Flandrách, a požadavek je eh, mít jazykové eh, znalosti, které umožní výkon profese eh, v takovém regionu. Pak je zcela zřejmé, že požadavek je mít znalosti holandštiny, tedy nebo vlámštiny. Eh, prostě hovořím třeba francouzsky a německy eh, a budu tedy přeskoušen z Němčiny, no to přece by nedávalo smysl pro práci ve Flandrách. Podle našeho názoru je to zcela zřejmé, evidentní. Další otázka je přiměřenost. Chcete-li pracovat ve Flandrech? Eh, je možné po vás požadovat, abyste Eh, měli i znalosti němčiny nebo francouzštiny. No prostě tady je otázka nalezení vhodné vyváženosti a eh, členové vašeho výboru jistě si eh, tuto věc zanalýzují, pokud je o jazykové požadavky. Dále zvláštní ustanovení ve směrnici Myslím, že tady je nedorozumění. My jsme hovořili o, o, o otázkách varování pouze v úvodních bodech ustanovení. Dále otázka lékařů. Proč jsme navrhli pět let a ne šest? Když se podíváte na současnou směrnici, je to šest let nebo vyjádřeno v hodinách pět tisíc a další. Eh, a, takže eh, jeden nebo dva členské státy to vzali doslova. A řekli, že mají pětileté vzdělávání a 5500 hodin. Takže my jsme chtěli zaručit, že je to jasné, že tato eh, příprava odpovídá pravidlům směrnice. Nicméně eh, sledujeme tuto otázku, protože o tom hovoří řada členských států, velmi aktivně se o tom diskutuje a s vámi o tom budeme rádi diskutovat také. A teď poslední bod, eh, který chci zdůraznit, a to jsou zdravotní sestry. Hovořili jsme o tom bilaterálně s celou řadou členů výboru a myslím, že konec konců vidíme, že pracujeme na eh, přijatelném kompromisu, přijatelném pro všechny. A teď ještě dovolte, abych vysvětlil, proč předkládáme návrh. To není otázka vzdělávání, zda chceme radši univerzitní nebo nikoli. Je to spíš otázka zralosti. Eh, mm. Nesmíte zapomínat, že jsme řekli 12 eh, let nebo ekvivalent. To se nebere v úvahu. My neříkáme 12 let, tečka. 12 let nebo něco, co poskytuje ekvivalentní eh, dobu. To znamená, může to být i 10 let plus 2 roky ekvivalentní. Eh, čili ta koncepce byla úplně odlišná. Eh, nebyla představa tvrdit, že jeden typ vzdělávání neuniverzitní povahy je horší než univerzitní vzdělávání. Jak už jsem řekl, víme, jaké jsou obavy, budeme o nich eh, diskutovat, budeme se snažit dosáhnout kompromisu se spravodajkou, ale vysvětluji, proč jsme udělali eh, tento návrh, co byl ten první důvod. My jsme to konsultovali s celou řadou zúčastněných stran, včetně zdravotních sester. Chci vás informovat, že eh, v nedávné době nás eh, kontaktovala profese zdravotních sester, kde, se, kde bylo možné eh, hovořit o seznamu schopností, které by mohly být zařazeny již do článku 1. Jak jsem řekl, my se teď snažíme dospět k přijatelnému kompromisu, tak aby to bylo přijatelné jak pro vás, tak pro nás. Bereme vaše obavy v úvahu, snažíme se najít řešení, eh, které nebude svěrací kazajkou pro nikoho. A snažíme se zajistit eh, vysokou úroveň vzdělání pro zdravotní sestry. Takže to je, myslím, vše, co jsem vám chtěl říct k tomuto bodu. Děkuji vielen Dank. Äh, Sie haben hier schon einige... Děkuji. No už eh, to zase podnítilo eh, některé z kolegů k tomu, aby se přihlásili o slovo, ale jsme pod časovým tlakem. Já bych rád dal ještě slovo paní zpravodajce. A poté ještě jednou možnost eh, to prodiskutovat. Takže paní zpravodajku, děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve ráda poděkovala za výbornou rozpravu Mé díky patří výslovně Dagmar Rodberen, Krote a všem ostatním, eh, kteří eh, jednoznačně se zabývají tématem zdravotních sester. Myslím si, že koncepce komise, že chce zlepšit kvalitu sester, tak to je v pořádku, ale komise se nedívá na obsah, ale dívá se na eh, to všeobecné vzdělávání, které je v jednotlivých státech jiné. A my můžeme se podívat například, to je ve Spojeném království, tam došlo k akademizaci eh, a teďka tady eh, se hovoří o asistenci, asistentech a ty mají mnohem horší kvalifikaci, protože tady je ta další potom vrstva, proto si myslím, že je důležité se podívat na to, že e, země, které mají ten duální systém, mají velmi kvalitní příprava vzdělání. A problém e, návrhu komise je, že se hovoří ekvivalent ke 12 letům všeobecného vzdělávání. A já si myslím, že bychom se měli podívat, jaký můžeme mít ekvivalent v rámci vzdělávání prostřednictvím obsahu a vysoké kvalitě odborné přípravě zdravotních sester a proto by mě velmi potěšilo, kdybyste podpořili eh, ten přístup, který navrhuji ve zprávě. A Dagmar správně uvedla, že je zapotřebí skontaktovat IMKO a byla bych vděčná, kdybychom eh, měli eh, nebo vyslali jasný signál, jasnou línii a dopomohli to k tomu, že to zlepšíme, to stanovisko. V případě jazykových požadavků Tady chápu uh, Prazu paní Pepis, pak paní Jana se říkala, mm, nesmí to být nepřiměřené, tyto požadavky. Možná, že ta střední cesta, kde v zemích, kde je více eh, úředních jazyků, například ve Flandrech, abyste hovořili eh, tím jazykem, který je tam převažuje, v tomto případě jsem otevřená pro kompromisy a můžeme to probrat se stínovými zpravodaji. Pak eh, profesní průkazy. I komise to navrhuje pouze dobrovolně. Já to podporuji. Mm, já sama jsem pro dobrovolný charakter, ale opět o tom můžeme diskutovat. Eh, přístup pacientům. Já si myslím, že musíme dbát na bezpečnost pacientů, to je zcela zásadní a zejména v oblasti zdravotnictví a léčby musíme mít vysoké požadavky, ale jak jsem řekla, znovu o tom můžeme diskutovat. Pak eh, v tom, co říká paní Hybner, tady jsem otevřená v případě Polska. Já vím, že Polsko um, odvedlo dobrou práci a splňuje požadavky. Pan Pirilo, o aktiv přenesené pravomoci. Tady nelze zapomínat na to, že eh, komise si takto vytváří hodně možností prostřednictvím aktu přenesené pravomoci změnit obsah směrnice a nesmíme ponechat stranou, že jestliže jsme zapojeni jako parlament, tak všichni dobře víme, jak velmi rychle se proberou akty přenesené pravomoci a možná to můžeme spochybnit, protože někdy je důležité, aby se členské státy zapojily, ale myslím si, že tady je třeba odlišovat, dívat se na to individuálně. Ke lhůtám. Já sama jsem pro kratší lhuty, když to porovnáme se stávajícím stavem, ale myslím, že lhuty komise jsou příliš krátké. Ještě jednou k jazykům. Tady bych ráda uvedla, že chápu mm, Ehm, žádost kolegyně z EPP, že nesmíme příliš omezovat, z Německa, že nesmíme omezovat mobilitu, ale na druhou stranu pro eh, zdravotnictví a příslušné profese je důležité, abyste hovořili daným jazykem. Ale v každém případě můžeme ještě na tom pracovat a dosáhnout kompromisu. Děkuji ještě jednou za skvělou rozpravu. Pane předseda, děkuji eh, Anne 8. října máme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a 6. listopadu o tom budeme hlasovat v našem výboru a v IMKU to bude 28. listopadu. Takže tady došlo k odkladu. Další zpráva, kterou máme eh, na pořadu jednání, je bod číslo 19, eh, pan Arsenis a Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům. Eh, máme dohromady 300, přes 350 pozměňovacích návrhů, včetně těch mých. A vzhledem technickému charakteru této zprávy přišly opravdu ehm, pozměňovací návrhy ze všech stran. Vidím, že mnoho kolegů bojovalo tady s technickými detaily a tak tomu doposavať bylo. Technické údaje může poskytnout moje kancelář každému, kdo bude mít nějaké otázky k této legislativě. Je to opravdu velice technická zpráva, ale současně je, to, je tu velká politická otázka, kterou máme vyřešit. Do Urbanu jsme přijali určité rozhodnutí o, o účetních pravidlech a Evropská unie předložila návrh transponovat tuto dohodu eh, LULUCF do eh, komunitárního AKI. To je dobré znamení, že jak si plníme své závazky a chceme tedy dosáhnout eh, naplnění závazku proti klimatickým změnám. To, co bylo dohodnuto v Darbenu, tedy může být eh, transponováno do AKI na základě širokých konzultací s členskými státy a to, co máme před sebou, to ovšem jde nad rámec tohoto závazku. To, co máme před sebou, má ještě další cíl. V Evropské unii členské státy, jednotlivé členské státy a Evropská unie jako celek dosahují velkých úspor Eh, úspory emisí z aktivit LULUCF, a to jak v lesnictví, tak v zemědělství, tak eh, v dalších, eh, takže využívání půdy. A to jsou úspory, které naši občané necítí, nejsou si toho vědomi. Proto v tomto návrhu jsou doplněná tři témata. Jedno je e, zemědělství a jeho započtení. Druhá věc jsou akční plány, LULUCF akční plány a třetí je možnost uznávání a realizování technických úprav a revizí tato tři nová témata k rozhodnutí z Darbenu a e, o LULCF, o čemž hovoříme, slouží jako příprava Evropské unie na druhou fázi kdy emise LULUCEF budeme porovnávat s našimi cíly. To znamená, že můžeme opravdu využít ty úspory, které již realizujeme tím, že snížíme úsilí na e, e, snížení průmyslových emisí a snížíme náklady e, z tohoto procesu a klimatických akcí tím, že to budeme dělat integrovaněji, což znamená, že započteme všechny emice, emise a e, započteme i, i skryté úspory, kterých dosahujeme. Takže proto, abychom dosáhli úrovně, kdy budeme moci úspory využít e, ve vztahu k průmyslovým emisím, musíme dosáhnout určité míry konzistentnosti e, s tím závazkem souvisejícím s průmyslovými emisemi. Čili pokud bychom nyní přešli do fáze 2 a započítali emise e, e, LULUCEF, tak Dánsko, Španělsko a Portugalsko by Eh, jak si mohli započítat úspory v tomto odvětví a jiné státy by pak nevyužili zase úspory, které realizují. Čili aby to bylo zcela jasné, co to znamená. My tady v, této, v tomto sále budeme bojovat proti sobě, protože nemáme společné hřiště. Někdo činí více úsilí než někdo jiný, protože někdo činí úspory v zemědělství a někdo je nezapočítává. A to je otázka hospodářské soutěže mezi 27 státy. Pokud se tedy máme posunout do druhé fáze, takže bychom uspořili, započítávali úspory v odvětví LULUCF v, v porovnání se stanoveným cílem, pak v této legislativě musíme respektovat tři principy a to je to, co já budu podporovat v průběhu celého procesu. To znamená, že všichni budeme započítávat to totéž stejným způsobem a že budeme komunikovat o tom, co kdo dělá abychom porozuměli také tomu, kdo pracuje lépe. Pokud tak neučiníme, pokud nebudeme započítávat stejné věci stejným způsobem a nebudeme si navzájem eh, se informovat o své práci, tak můžeme zapomenout druhou fázi, protože potom eh, emise odvětví LULCF nebudeme schopni započítat a měřit. Proběhlo slyšení před dvěma dny na toto téma a já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se toho účastnili. Bylo to velmi zajímavé, protože se nám podařilo eh, odbourat řadu mýtů eh, souvisejících s touto legislativou. Eh, jeden mýtus, je to předseda Kopa Kojega, což je Unie zemědělských eh, asociací, který nám pomohl toto vyřešit eh, v to, s tím, že eh, zemědělci a lesníci budou mít a mnoho ad, administrativy a zemědělská združení, šéf zemědělského združení lobuje naopak v rámci EU že v této legislativě, o které teď jednáme, žádná dodatečná administrativa, žádná administrativní zátěž pro zemědělce a, a lesníky nevzniká. E, hovořili jsme se zástupci výzkumného centra, který vysvětl, kteří vysvětlovali, e, jakým způsobem na, eh, to proběhne na makrostatistické úrovni a nikoli na individuální úrovni jednotlivých eh, farem. Je to eh, makroekonomická statistika. My budeme využívat data, která již existují a jsou poskytována členskými státy a v případě potřeby doplníme data ze společné zemědělské politiky a z, z existujících hm, nástrojů v, v oblasti pastev, v pastvy a podobně. Druhý mýtus je, že tato legislativa e, omezí suverenitu členských států rozho- v rozhodování o svých politikách. Zase není tomu tak. Já jsem ten dokument detailně prostudoval, ale chci se ujistit, že jak si z mé strany bude přímo v té legislativě uvedeno, že tak tomu nebude tak to máme třeba, s kolegy jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, aby bylo jasně uvedeno, že to, ne, že to zaručeně nebude představovat administrativní zátěž pro zemědělce a lesníky. Čili toho já bych se chtěl takto mm, držet, rád vyslechnu vaše názory a mm, a opakuji, já i moje kancelář jsme k dispozici, pokud budete potřebovat cokoliv technického vysvětlit a těším se na spolupráci. Doufám, že dosáhneme nejen většinového názoru, ale přímo koncenzu. Děkuji. Richard replacing the colleague. Nyní dám eh, slovo s čínovým zpravodajem eh, Richard Zeber. Děkuji, Eh, náš stínový zpravodaj se bohužel nemůže zúčastnit diskuze, eh, takže já, jsem, já ho tady mám zastoupit na jeho prozbu. Eh, děkuji kolegovi za jeho práci, máme úplné pochopení i pro úsilí komise vytvořit lepší základ, datový základ pro naši klimatickou politiku, ale toto odvětví, těch asi 9 tak eh, já si myslím, že tady nebudeme mít eh, dokonalé dílo, dokonalý datový základ, protože ty ostatní, ty ostatní odvětví poskytují ještě méně dat k dispozici, takže zapotřebí se dívat vždycky na celký, celkový obrázek. Jaká je naše hlavní obava v EPP? Ehm, proběhly různé akce, za to komisi děkujeme. Eh, panu řediteli i ostatním, protože se s námi setkali. Ale zatím ještě neodstranili úplně naši obavu, že na jedné straně máme členské státy a na druhou stranu celé zemědělství. A mm, že dojde k určitému břemení, pokud jde o povinnost poskytovat zprávy, dodávat data a tak dále. A my se domníváme, že bychom se měli držet toho, eh, k čemu jsme se zavázali mezinárodně v rámci té rámcové umluvy UNFCCC a Kyotského protokolu a měli bychom se snažit o nějakou společnou formu předávání těch dat a um, pokud možno odvětví zemědělství tak ho zase neregulovat, protože v rámci společné zemědělské politiky už je možná ta regulace nadměrná. Měli bychom se snažit toto nejlepší. Myslím si, že jakékoliv další povinnosti, možná, že byť jsou statisticky smysluplné, tak podle mě v současné době nevedou eh, k kýženému cíli a my s tím nebudeme souhlasit. Protože naši zemědělci by měli zůstat našimi zemědělci a je to na členských státech, zda chtějí mít akční plán nebo nechtějí. Proto tady máme prozbu, abyste se zaměřili na proveditelnost tohoto návrhu, abyste ještě přeskoumali. Neznamená to, že když budeme mít více údajů, že to bude prospěšnější pro naše klima. A myslím, že prostřednictvím jiných opatření toho můžeme dosáhnout podstatně více. Ehm, ehm, je otázkou, zda to Eh, ta schromážděná data by poté vedla k příslušné politice, kterou si všichni přejeme. A když se podíváme na mezinárodní situaci, tak vidíme, že stále máme vůči roli, což je dobré, ale eh, jsou tady věci, které nás frustrují a já bych poprosil o porozumění, protože ty záruky, které zatím máme, jsou nedostatečné a my nechceme další povinnosti pro členské státy v zemědělství. Ehm, samozřejmě to, co jsme slíbili, to chceme dodržet, ale měli bychom-li zajít dále, tak už je to pro nás politicky nepřijatelné. Pan předseda, děkuji Richardovi Zébrovi. E, nyní e, zpravodaj za, stínový zpravodaj za e, liberály, paní Framas. Jak jste ji řekl, já zastupuji naší stínovou zpravodajku a chtěla bych stručně poznamenat, že my jsme předložili pozměňovací návrhy, tak abychom odkázali na dobrovolný charakter, který chceme podpořit a samozřejmě podporujeme eh, plán, který tady je eh, identifikován, že chceme dostat na úrovni EU dále, ale myslím si, že nechceme, abychom doby povinně docházelo k nějakému rozšiřování, chceme tady zachovat bázi dobrovolnosti. Protože na jednu stranu je to skutečně tak, že politika lesnictví mm, spadá pod zásadu subsidiarity, tedy pod členské státy, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v zemědělství už dochází k rozsáhlému schromažďování dat eh, v rámci obecného zemědělského odvětví a osobně bych tomu ráda připomněla, že jsme konstatovali, že eh, sběr dat v komisi často vede k tomu, navýšení dat a nákladů, protože eh, údaje by se měly schromažovat, pokud jsou seriózní a pokud má smysl je eh, ještě zpracovávat a je možné z nich vyvodit závěry. A kromě toho, na základě zkušeností jakožto zemědělec, tak každé schromažďování údajů eh, v případě Evropy v praxi mm, potom nesou na svých břemenech zemědělci, přestože to je třeba úkol členského státu a zemědělec by v konečném důsledku měl něco produkovat, ať už to je bioekonomie nebo suroviny, ale jeho hlavním úkolem je produkce a nikoliv, e, nikoliv byrokracie. A neměl by to dělat ani ve svém zbývajícím volném čase, to znamená, neměl by se zabývat jenom nějakému samoučelnému sběru dat. Myslím si, že to je přetížení uh, profese a vede to opět k obrovské evropské frustraci. Tolik ve stručnosti. Jinak se samozřejmě těšíme na další diskuzi. A myslíme si, že se nám podaří najít kompromis. Pan předseda, děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo, taky děkuji zpravodaji za jeho práci. Je zajímavé, že, nebo já věřím, že dosáhneme kompromisu, ale zatím Mám pocit, že je to naprosto jaksi zamrzlé a e, vytvářet kompromisní návrhy bude určitě zajímavá práce. Argumenty, které slyším, mě stále trochu překvapují, zvlášť když třeba hovoříme e, o započítávání v případě obdělávané půdy a pastvin. Všichni kolegové říkají, že je velmi těžké získat tato data když se podíváme do některých eh, zpráv IPCC, eh, tak tato data jsou jaksi masivně k dispozici i ve větší míře, než tady navrhuje komise, čili data existují, jsou to satelitní informace, všechna data o e, emisích v rámci TIR, 2, TIR 1, TIR 2 a IPCC. Já se obávám, že to není, jak si to, že to bude zátěž pro zemědělce, naprosto nepřijatelný argument. Co se týče dohody s Darbenu, V Dorbenu rozhodně eh, ten, ta dohoda neznamená, že by to bylo povinné Eh, povinný zápočet, protože současně požadujeme od rozvojových zemí, eh, které se zapojí, aby tedy započítávali půdu, čili eh, když rozvojové země se účastní, tak musí to započítávat. A po roce 2020 a Evropa také bude E, povinna předkládat data, protože už teď to chceme od rozvojových zemích. A rozvojové země určitě budou žádat od rozvinutého světa to tež. Čili můžeme čekat, až to budeme povinně dělat v roce 2020, anebo se na to připravíme a budeme postupovat koordinovaně už dřív. A to si myslím, že to je ten náš spěr. Tato data budou požadovaná na mezinárodní úrovni, rozvojové země to předkládat musí a bylo by divné, kdybychom my sami to nedělali. Co se týče akčních plánů, které jsou součástí toho návrhu, i tam si uvědomujeme, že odvětví LULUSEV obecně Eh, se odpovídá za 17 emisí a víme, že odvětví LULUCF bude muset vést ke snížení emisí. Čili my teď musíme začít velmi opatrně s akčními plány, kdy žádáme od členských států, jak si, aby nám laskavě řekli, jakým směrem zhruba se uh, ubírají. Rozhodně ten návrh není nijak ambiciózní, a já e, předkládám pozměňovací návrhy, aby to bylo trošku ambicioznější e, z hlediska tedy informací ohledně cílů v odvětví LULUSEV. A pak to jsou to je ta politická diskuse, to jsou ta hlavní témata. E, a tam očekávám, že proběhne většina té politické diskuse. A pak mám ještě dva menší body týkající se biomasy. Mohlo by být důležité zamezit dvojímu započítávání. Víme, že v rámci ITS e se to započítává jako nulový zdroj e, emisí e, uhlíku a všem emise z biomasy, když vykácíte les nebo něco podobného, tak se musí započítat minimálně v tom odvětví LULUCF, jestliže nejsou započteny do energetiky. A co se týče e, problematiky mokřin, to je, z, eh, to je oblast, která eh, eh, představuje velké emise a Evropská unie je největší světový produktor, vlastně výrobce emisí z mokřadů a my víme, že to zatím není mezinárodně sledováno, ale víme, že to bude součást budoucích dohod. Takže bychom mohli nejprve tedy začít počítat, abychom věděli, jaké údaje můžeme eh, nabídnout eh, a tak, aby to potom dávalo smysl a aby tyto argumenty eh, byly, aby, aby naše argumentace byla, byla opravdu opodstatněná. Děkuji. Ospach, která zastupuje paní stínovou zpravodajku. Gør jsem, Jeg er stedfortræder for Julie Gørling. Um, bare lige inden jeg oplæser det, hun gerne vil have. Já se pokusím um, kolegyně zastoupit a nejprve a pak e, řeknu jednu osobní poznámku. Jak víte, v Evropském parlamentu často vytváříme nereálná pravidla, naprostou utopii pro zemědělce. A já mohu jedině zdůraznit to, co říkali kolegové z ALDE před chvílí. Tato povinnost e, informování z oblasti LULUCEF je, jsou naprosto irrealist, nerealistická, utopistická a já mohu zdůraznit jen to, co říkali. E, teď e, dále. Chtěla bych poděkovat e, komisi a Krytonu Arcenisovi za jeho zprávu. Je to důležité téma, které nás dostává k problematice společné zemědělské politiky. Máme určité výhrady ke zprávě, protože si myslíme, že původní návrh komise a návrh textu, který předkládá eh, Kryton, eh, eh, jde dál než Darben. Proto nám to připadá příliš ambiciozní a utopistické. Jde to minimálně příliš rychle k dosažení cílů, které překračují to, co jsme původně si stanovili. Pro nás využití půdy by mělo být součástí mezinárodních pravidel, jinak budeme mít dva e, systémy a to bude znamenat nereálnou pracovní zátěž pro členské státy v porovnání s těmi, které nejsou stranami této dohody. Podle našeho názoru článek 10 s národními plány je dostatečný. Komise nás chce přesvědčit o opaku. My si ale myslíme, že to bude zase představovat zátěž na, navíc pro členské státy i zemědělce bez užitku. Hrozí tady dvojí legislativa, bude tady Eh, eh, budou tady, bude tady účetnictví druhého pilíře a současně ekologické zápočty. A já si nemyslím, že národní plány by měly být měněny E, tímto způsobem a proto náš stínový zpravodaj se pokusí předložit nějaké kompromisní návrhy. Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl zredukovat e, zátěž člensk- v členských státech tak, aby ty akční plány byly pružnější a mohly omezit e, možnost komise zasahovat. V červenci, když jsme studovali návrh komise, jsme dospěli k závěru, že komise zachází příliš daleko u aktu přenesené pr- eh, působnosti. Hovoříme tady o eh, otázkách, které by měly projít běžnou eh, legislativní cestou a ne komitologií. Děkuji. Dobře, teďka všichni stínoví zpravodajové už se vyjádřili. Zbývá nám seznam ostatních členů. Já vám teďka přečtu, kdo se přihlásil a doufáme, že všichni jsou na seznamu, takže... Jolanta Hibner, dann die Kollegin Kukovic, dann äh, der Kollege Saduskis, dann der Kollege Prodi, Kollege Karl-Heinz Florenz, Sophie Okuni, dann der Kollege Fjellner, Christopher Fjellner und Peter Liese. Abschließend. Habe ich jemanden? Zapomněl jsem na někoho? Nezapomněl, takže mohu seznam řečníků uzavřít a prosím každého, abyste se drželi časového limitu dvě minuty, jinak to nestihneme, protože nám zbývá ještě jedna další zpráva. <clears throat> Takže paní kolegyně Klas. Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu, mohli bychom tady hovořit hodiny, ale mnohé už tady zaznělo a já bych ráda poukázala na to, co říkal pan Richard Zebr a na rozbach Mm, klimatická konference v Durbanu došla k závěru, že lesnictví od roku 2013 bude součástí tedy závazku a najednou přijde komise a zahrne do toho ještě zemědělství. A, takže je tady něco ještě navíc a určitě to sebou nese byrokracie, nese to narušení hospodářské soutěže, a já bych ráda připomněla, že každé, každý údaj, který se nějak shromáždí, tak je třeba ještě zpracovat, protože jinak to celé nedává smysl. Takže to povede k větší byrokracii a bylo by nesprávné eh, něco takového popírat. Kromě toho, agrární politika a vnitrostátní akční plány, zejména pokud jde o e, zachování zelených ploch, pastvin, tak eh, tadyhle, tady zatím probíhá eh, společná zemědělská politika a tady usilujeme o vážné, reálné cíle. Nemyslím si, že bychom to měli podkopávat a měli bychom to zohlednit. Hmm. Já bych ráda řekla něco ještě k lesnictví. Určitě je dobré, že eh, klimatický protokol se zabývá i touto oblastí, nicméně v případě lesů je třeba vidět, že udržitelné opospodařování lesa je hodnotou samo o sobě, protože les, když ho správně eh, obhospodařujeme, tak ten úspěšně fungující les má vliv i na CO2, a může být, může být k lepším výsledkům. A naopak, když si lesu nebudeme vážit, tak dojde ke zničení lesa a e, vlastně zase dochází ke zhoršení situace z CO2. Ale pokud zpracováváme dřevo, tak dochází k úsporám a to je třeba zvážit. A je třeba zvážit také energetické využití dřeva. Takže je tady mnoho e, aspektů, které je třeba zvážit já bych ráda hovořila o udržitelném obhospodařování lesa a poukázala na to, že na to nelze zapomínat. Děkuji vám. Bez sporu eh, použití eh, půdy a změny ve využívání půdy jsou velmi důležité aspekty. Nicméně bylo by možné trošku zmírnit eh, Eh, aspekty návrhu komise. Některé věci by nemusely být eh, povinné, ale dobrovolné. Jak řekli někteří kolegové, v Durbanu nebylo stanovena povinnost. Bylo jen řečeno, že některé věci by mohly být eh, zavedeny a že by členské státy mohly sami rozhodnout, jak daleko chtějí říci, chtějí jíti zpráva pana zpravodaje je velice eh, dobrá, nicméně chtěla bych reagovat na některé aspekty eh, od komise, které by mohly být problematické, například aby členské státy připravili akční plán. Já nechápu, proč by komise měla eh, takové plány posuzovat a pak eventuálně změnit, protože toto by měly být dobrovolná opatření. Země by sami mohly prokázat, že dělají hodně pro to, aby snižovali emise. Jestliže průmysl produkuje emise, pak eh, vlastně tato oblast také produkuje emise. Eh, komise navrhuje eh, aktiv přenesené pravomoci, ale já myslím, že to také může ovlivnit proces rozhodování. Další věcí je, že jsou tady některé eh, úspory v oblasti emisí, které jsou eh, zavedeny zalesňováním, mokřady a podobně. Mm, my eh, přece podle definice víme, co znamená les. Kdybychom to nyní měnili, znamenalo by to velice těžké dopady. V některých malých zemích lesy jsou národním bohatstvím a klimatické změny a rozšiřování lesů mohou znamenat jiné věci v Polsku a jiné věci v Řecku, protože eh, i takové země přece dělají hodně, aby snížily emise, ale zase jiným způsobem. To by mělo být uznáno a měly by tady být určité povolenky pro země, které snižují emise jiným způsobem. Další řečník. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Iepriekš gan jūs nosaucāt drusciņu citu runātāju secību. Než eh, jste uh, Děkuji za slovo, děkuji také panu kolegovi za vynikající zprávu. Odvedl na tom hodně práce. Myslím, že je užitečné eh, za, zaúčtovat eh, pastviny a eh, podobně. Také chápu, že členské státy budou odpovědny za takovéto účetnictví nebo za účtování nikoli zemědělci, což je dnes velmi důležité. Konec konců Důležité je eh, vědět, jak orgány získají eh, tyto údaje. Samozřejmě získají je od zemědělců. To pro ně znamená další byrokratické zátěže, administrativní zátěže. Budou muset také si pořídit určité eh, počítačové systémy a programy. A jak tomu bude u malých zemědělců? Jestliže chtějí členské státy získat určité výhody, měly by eh, toto brát eh, v úvahu. Eh, navrhuji stejný rámec jako z Kyotského protokolu. Toto zaúčtování pastvin by mělo být dobrovolné. A další Eh, otázkou je, že takové množství informací mohou být problémem i pro evropské instituce, aby vůbec zvládly zpracovat tak velké množství informací. Eh, proces zpracování dat eh, má svá omezení, takže nemělo by smysl posílat těch informací více nebo těch dat více, než je potřeba. Kukovič, Kolegyně Kukovič. Eh, nekaj eh, je gotovo zelo ambicioznih eh, cílů tukaj. Děkuji za slovo. Určitě některé z těch cílů jsou velice ambiciozní, z cílů, které tam stanovil pan zpravodaj. Mnohé jsou reálné, realistické, ale podle mého názoru některé nejsou reálné. Alespoň ne dnes. Neměli bychom pracovat eh, s desetinými místy, ale jde tady o nesprávné měř, eh, měřítka, takže tady místo kilogramů hovoříme o tonách. Jde tady o nesprávný řád. Já myslím, že se tady snažíme o velice ambiciozní regulaci a LULUCEF představuje už teď, eh, nebo v Luce by představoval už určitý povinnost v rámci EU. Já navrhuji, abychom eh, z toho udělali dva texty, aby tady došlo i k časovému oddělení. A je třeba nezapomínat na dopady. Musíme si uvědomit, co sebou nese další byrokratická zátěž. A musíme si položit otázku, zda je dobré že dojde k rozšíření lesů i na zemědělské plochy, anebo zda ty uh, zemědělské plochy chceme zachovat pouze pro produkci potravin. Děkuji, pane předsedo, říká pan Prody. Já bych rád vyjádřil politování nad tím, že nemáme směrnici o zachování půdy, kterou zastavila rada, zablokovala protože půda to je fixní zdroj, stále aktivum, a tím pádem spadá do kompetence členských států. A emise CO2 teďka negují tento koncept. Já doufám, že se obnoví zcela vážně v budoucnosti práce na tomto předpisu. Pokud jde o údaje, satelitní údaje, budeme mít k dispozici ještě přesnější údaje, až nastavení GMS bude plně funkční. A nebude to tedy na zemědělcích, aby poskytovali údaje Zemědělci to budou moci učinit, pokud si tak budou přát, ale bude to fungovat prostřednictvím satelitních údajů. A uvidíme, kolik uhlíku se kumuluje v lese, který je dobře obhospodařován, takže budeme mít k dispozici údaji. A kromě satelitního pozorování budou e, takzvané in situ a takzvaná bezpilotní letadla, která budou moci dělat eh, fotografie z blízkosti, přiblížené fotografie, které doplní ty satelitní obrázky a doplní to, co satelit nevzládne. Jinými slovy, nebude to na zemědělcích, nebudou zatíženi nějakými novými úkoly, ale my musíme zajistit, aby zemědělci se mohli nějakým způsobem zapojit do tohoto společného statku, kterým je zachování životního prostředí jako takového. Děkuji. Dank. Děkuji. Florence jako další. Also ich tu mich da auch schwer. Není to pro mě jednoduché. Máme-li vážně přistoupit k tématu CO2, tak je samozřejmě zapotřebí se zabývat i touto otázkou. To, že by to nemělo byrokratický dopad, tak tomu nevěřím. 40 let funguji jako zemědělec a chci kolegům říci, že loni v Dubnu jsem pozval kolegy pozvu kolegy i pana předsedu. A kdybychom měli vyplnit všechny ty formuláře, i přesto, že máme z počítače, tak by vás určitě překvapilo a vypadla by vám tuška z ruky, kolik toho je. A pokud jde o ty letecké záběry, jak říkal kolega Prody, tak ty jsou sice přesné, ale mm, mm, co když to satelitní foto třeba nebude tam sahat, nebo máme menší plochu. A e, jak to je s, tím, s těmi odpočty? A když něco neuděláte, tak se dostanete do slepé uličky. No, můžeme hovořit ještě o celé řadě tématu. ale pokud je další téma, závaznost, tady by mě zajímalo, jak by to mělo fungovat. Jestliže řekneme, že to má být závazné, i když budeme mít dispozici všechny ty fotografie a informace, které dostaneme přes jednotlivé, nebo všechny ty informace, které musíme u, vydat o jednotlivých hektarech, tak už tam nezbyde žádný prostor. A e, v komisi vědí, o čem mluví. Přes noc budeme mít přes cross compliance se stanoven tento úkol a budeme mít tu plošnou prémii. A za dva, tři roky řeknou, že tyto údaje musíme podat. A já bych řekla, radši je to povinné, protože pak to bude muset dělat Irsko, Portugalsko a kdokoliv další ještě z kolegů. Pak to budou muset dělat všichni. Takže já bych byla raději, kdyby byly rovné podmínky a pak by mě zajímalo, co s těmi údaji budete dělat. Včera eh, nám zemědělci na náměstí řekli, že e, intenzivní produkce mléka, já tady nejsem odborníkem na uh, nějakým velkým producentem mléka, ale těch 18 tisíc na uh, jeden kus, to je nelidské. Těch, ty 4 tisíce dobře. Ale znamená to, když budete pít více mléka, tak musíte mít dvakrát tolik krav? A co všechno budete dělat s těmi údaji, které získáte? To mě skutečně zajímalo. Já myslím si, myslím si, že to jsou všechno ještě otevřené otázky, o kterých je zapotřebí diskutovat. Já se nezavírám diskuzi, ale věřit, že to nemá žádný dopad, že všechno dobrovolné. A myslím si, že jestliže udělá svoji práci komise, pak musí svou práci odvést spolkové země a ty řeknou zemědělci, na tvojím hektaru je tolik a tolik stromů, a pak budou mít zemědělci za úkol do lesa spočítat počet stromů, nebo jak? Pán předseda, já bych eh, Tak pokud jde o tu návštěvu, na kterou nás se kolega pozval, tak možná, že bychom to měli dát do zápisu. Děkuji vám, pane. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem také zaznamenala, že nás pan Florenc pozval na svou farmu. Zcela s Karlem souhlasím. Zcela souhlasím s Karlem. Já bych chtěla být stručná. Mezi rokem 90 a 2006 215 tisíc hektarů je zmizelo z eh, půdy. A to právě vzhledem k tomu, že došlo k erozi půdy, výstavbě eh, měst a sídel a tak dále. Čili rozhodně musíme směřovat k lepšímu kadastru, lepšímu zvládání, využívání půdy a, a tudíž ochraně životního prostředí. My, legislativci, se musíme dívat na hospodářský dopad textů, které schvalujeme. Musíme se dívat na dopad administrativních postupů, jak řekl Karl. Eh, jaký dopad to má na lidi, kterých se to týká? Evropa má dnes eh, image, který je pro naše eh, občany velice těžko přijatelný, protože všechno těžkopádně zvládáme naše texty, často znamenají velice náročnou administrativu, dodatečné administrativní postupy a tak dále. Na to musíme myslet. My přece odpovídáme za obraz, který Evropa Eh, vytváří v myslích našich občanů. Eh, musíme zrychlit eh, přesun k bezuhlíkové ekonomice. Ovšem Evropa je kontinentem s největším plochou měst na celém světě. Podporuji přístup postupný, bude-li to přístup ovšem konsistentní, koherentní, podle principů stanovených v Durbanu a také Eh, pokud definice eh, od EU budou kompatibilní a zejména eh, konsistentní s ostatními mezinárodními předpisy. Děkuji. Děkuji, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Velice jsem pozorně poslouchal diskusi a vím, že národní zkušenosti a také národní přístup, národní perspektiva se velice eh, projevuje v této diskusi. To asi není eh, s podivem, když jde o takové otázky, jako je využívání půdy. V různých státech používáme, eh, využíváme půdu různým způsobem. Také otázka lesnictví a perspektiva lesnictví je velice odlišná v různých částech EU. To je velice přitom zajímavé, protože lesnictví má obrovský potenciál a je to tedy důležité, když hovoříme o e, zmírnění klimatických změn a snížení skleníkových plynů. Znalosti o tom, jak zde postupovat, to je samozřejmě odlišné a i tyto znalosti jsou velmi lokální. Já osobně mám velké obavy z, něk- z některých částí textu komise, kdy je třeba eh, stanovit povinnost pro komisi posuzovat akční plány od národních států. Já jako by snad právě komise měla nejlepší možnosti analyzovat využití potenciálu v každé členské zemi a já si myslím, že tomu tak není. Pokud je o ty údaje, tady byly uvedeny velice pěkné příklady o tom, jak velká výzva to je. Takové údaje musí být spolehlivé, některé jsou spolehlivé, některé jsou méně spolehlivé a některé nejsou, jsou vyloženě nespolehlivé. E, Soustředíme se na tu část spolehlivých údajů. Jakmile všechny věci smícháme dohromady, přinese to více zla než dobra. Věci to zkomplikuje a boj proti klimatickým změnám bude zhoršen. Tedy můj závěr z tohoto textu je, eh, předstaňme tady eh, do oblast LULU, CF eh, takto aplikovat různé věci podle Durbanu. Děkuji, pane předsedo. Lize, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za živou diskuzi já souhlasím se všemi, kteří řekli, že musíme být obezřetní. Jestliže nám komise říká, že to sebou nenese žádnou další zátěž pro zemědělce, tak eh, mi to nestačí. A proto spolu se spravodajem jsem předložil pozměňovací návrh číslo 79 a prosím všechny kolegy, aby jej podpořili. A rád bych slyšel také názor komise, zda ho může akceptovat. Pak by bylo věc jasnější a každý zemědělce, kdyby eh, by se odevřelo další zátěži, tak by se mohl odvolat tento text. Odvolat tento text. Pak argument eh, kolegy, který hovořil, že je třeba dát pozor na to eh, dvojí započítání a na biomasu s faktorem nula, tak tady je třeba dát pozor na to, aby nedošlo ke dvojímu započítání. A možná, že v případě ETS je třeba něco změnit. Myslím si, tím je stále třeba se tím zabývat. Pak eh, cíl dlouhodobosti. Zemědělci a lesníci mohou hrát velice pozitivní roli v případě ochrany klimatu, když je zapojíme do tohoto důležitého úkolu. V ostatních odvětvích jsou v podstatě nulové šance, ale zemědělci už teď významně přispívají ke klimatu a když je zapojíme ještě důrazněji a odvedou dobrou práci a budou odměni, tak tady jsou eh, příležitosti a šance. Tak k tomu, co říkala Krista Klas, a poprosila, nebo rád bych viděl ještě, jaké je stanovisko komise, tak si myslím, že udržit, udržitelně obhospodařovaný les je pro klima lepší než prales, nebo neobhospodařovaný. Ale je zapotřebí najít správnou rovnováhu, to znamená nejenom rezervace, ale chceme mít také udržitelné hospodaření s lesy. A apeluji důrazně na to, abychom toto téma Ehm, napojili s návrhy pana Colose, aby se skloubilo to, co říká eh, agrární výbor a to, co říkáme my, tak abychom došli ke konzistentní odpovědi. Pan předseda, děkuji, tímto předávám slovo komisi, která je dnes mezi námi. Prosím zástupce komise, máte tři minuty, protože nás čeká ještě jedna další velmi důležitá zpráva. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za vaše poznámky. Děkuji za velice živou diskusi eh, a za velmi četné pozměvací návrhy. Některé jsou velice užitečné a mm, dobré pro jasnější text a budeme je brát v úvahu. Abych to řekl přímo a jasně, Eh, pokud je o zátěž pro zemědělce. Ano, můžeme podpořit eh, pozměňovací návrh 79. A eh, začnu takovou, takovým příběhem z reality zemědělců v Dánsku. Dánsko už od roku 2008 dobrovolně vede takové zúčtování a já jsem se ptal zemědělců, jestli o tom něco vědí. Oni mi řekli, že vůbec o tom nic nevědí. Mm, když zavoláte svaz dánských zemědělců, tak nedostali ani jeden podnět od zemědělců k tomuto účtování. Protože všechny údaje vlastně už jsou sbírány tak jako tak z jiného titulu a jsou tedy e, v systému. Například e, určitě e, se provádí zúčtování podle 30 ehm, eh, je to povinné a je to povinné už 20 let. Některé členské státy už uvádějí údaje, eh, které bychom požadovali a mohou ještě doplnit z jiných zdrojů. Takže ten no, názor je, že můžeme říct si opravdu s velkou důvěrou, že to nebude zátěž pro zemědělce. Samozřejmě, ovšem druhý krok tohoto předpisu, až budeme diskutovat o cílech, tak tam, tam bude relevantní diskuse a samozřejmě se k otázce opět vrátíme. A e, pokud je o pozměňovací návrhy obecně vzato, mohu říci, že jak už jsem řekl na začátku, je to velmi odborná záležitost. A e, u této věci máme Eh, potřebu držet se opravdu eh, logiky a dodržet zásady z Dorbanu. Mnoho pozněvacích návrhů přibližují text k Dorbanu, ale některé pozněvací návrhy, eh, musím říci, že tady my jako komise máme podezření, že to bude nepřijatelné. Ovšem můžeme se na to ještě dále zaměřit. Bohužel, pokud jde o ty dřevěné výrobky, některé pozměňovací návrhy 235 a 236 a také 323, eh, eh, to eh, by bylo přímo v rozporu k tomu, co jsme již v této věci podepsali. Takže prosím, tuto věc zvažte. 233 není sice v rozporu, ale nás to odvedlo od cíle a také by to znamenalo další a další podávání eh, informaci eh, také o tom, jak jsou některé výrobky uhlíkově neutrální. To, to tady musí být zcela jasné opatření a chtěl bych to zdůraznit. To není politické prohlášení, to je prostě eh, otázka praktického přizpůsobení se těm závazkům a požadavkům a e, účet, účtování účetnictví v zemědělství. To je určitě jedna z velkých otázek. Některé členské státy to již provádějí, některé e, členské státy v každém případě údaje mají k dispozici a e, myslím si tedy, že to není zas tak velká otázka. Je to prostě také politická volba. S tím to vám děkuji za práci. Děkuji. Děkuji a nyní Eh, mám ještě konkrétní otázku na paní Klás. Bylo by to možné vyřešit bilaterálně, nebo je to skutečně naléhavé? Rád bych dal ještě slovo eh, zpravodaji. Thank you very much. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za zájem o tuto otázku. Myslím, že nemůžeme rozhodovat na nějakých eh, fiktivních číslech. Eh, provádět takovéto účtování, to není nová věc pro členské státy. Tři členské státy už to dělají. Máme také zkušenosti z Dánska. A e, není to zátěž pro zemědělce vlastníci lesů provádějí své účetnictví, tam už je to povinné. O tom tedy hovořit nemusíme, stačí hovořit pouze o účtování e, v zemědělské půdě. Já se těším, že navštívím e, statek pana Florence, ale e, nevím, jestli se tam dozvíme o účtování v lesnictví. A Otázka zní, zda se nám prokáže, eh, zda se nám podaří prokázat, že jsou tady opravdu výhody, jasné hospodářské výhody pro členské státy. Zda se nám to podaří prokázat, či ne. Paní Hybner, děkuji za vaše poznámky. Asi víte, že údaje o Polsku znamenají, že Polsko ušetří prakticky 1% ročních emisí, když tam zahrne také účtování ze zemědělství. To tež platí pro Švédsko. Bude tam úspora. Itálie taktéž téměř 2% průmyslových emisí e, díky z zahrnutí LULUCF. Takže i to znamená vlastně peníze. Prosím. Sledujme to. Pomůžete svým zemím. Já bych vám chtěl říci, že nyní v zemědělském sektoru si nikdo nemyslí, že to přinese administrativní zátěž a byrokracie. Eh, ostatně eh, zemědělský sektor v to věří. Před třemi měsíci bylo jasně řečeno, že to eh, neznamená zátěž. Naopak přináší to úspory, skryté úspory. A otázka tedy zní, jak to všechno dopadne na naše země a o to musíme rozhodnout. Děkuji. Děkuji. Krytone. a děkuji za toto uzavření diskuse. 10. října budeme hlasovat ve výboru Envy a v lednu 2013 by se tento bod měl dostat na plenární zasedání. Děkuji vám za diskusi a budeme pokračovat. Máme tady zprávu Perelo o eh, eh, hlučnosti letiště. Děkuji, pane předsedo. Já se budu maximálně snažit eh, zestručnit své vystoupení, abychom všichni měli možnost účastnit se diskuse. Jak všichni víte, v zprávě, kterou jsem vám prezentoval, máme 80 pozměňovacích návrhů. Většina pozměňovacích návrhů je přijatelná a i když možná dále ještě budou moci vylepšit tento text. Nejdůležitější pozměňovací eh, návrhy eh, jsou tedy přijatelné, ovšem jsou tady některé návrhy, které trošku příliš rozptilují text, eh, třeba článek 5 a 10 by tím byly dotčeny. Já se pokusím eh, ty pozměňovací návrhy nějak seskupit do skupy a vytvořit eh, kompromisní návrh. S některými nebudeme mít eh, problém. Pak dále to, co se týká mm, článku 4 bodu 5, dále pozměňovací návrh ústní, který byl ještě předložen, je také v podstatě přijatelný. Nicméně, já si myslím, že bychom Eh, měli sledovat ještě některé pozměňovací návrhy, eh, které také předkládá komise, například eh, zúčastněné strany a otázka omezení provozu. To jsou dva pojmy, které, kterým je třeba věnovat pozornost. Články 5 a 7. Tady bychom měli jasně definovat otázku zúčastněných stran. Článek 10 Tady jsme také jasně, eh, měli, bychom měli jasně eh, definovat otázku kontroly vedoucí k omezení eh, provozu kvůli hlučnosti letadel. Chtěl bych zdůraznit, že v textu máme určité změny oproti textu komise. Je tady otázka mm, absolutní kontroly komise mm, a proti tomu stavíme Eh, kontrolu s určitými návrhy. Text, který, eh, s kterým pracujeme, je relativně dost eh, vyvážený. Zdá se nám, že některé návrhy by ovšem mohly vytvořit určité vakuum, které by, byly kontraproduktiv, které by bylo kontraproduktivní. Jsou tady některé aspekty pozněvacích návrhů, které podle mého názoru Eh, je třeba zkoumat i z právního hlediska. Otázka pravomocí komise, eh, kdy komise by se mohla ještě dále vyjádřit k některým aspektům. No, já tady mám určité právní pochybnosti. Eh, to, co se týká teritoriálních aspektů, 68, 84 a další pozměňovací návrhy, kde se navrhuje určité, určité změny eh, pro eh, úroveň hlučnosti vyjádřené v decibelech. Tady myslím, že si kladu otázku, zda to můžeme tímto způsobem formulovat. Eh, tady přece je důležité vědět, zda jde o směrnici nebo o nařízení. Máme jedno nařízení z roku 49, eh, eh, které eh, hovoří o hlučnosti a to je komplementární. Konkrétní v oblasti letectví. Z toho vychází celková kontrola hlučnosti. Takovéto návrhy, které znamenají, zda můžeme vycházet z určitých návrhů, které by dále vylepšily text. Dále otázka zúčastněných stran eh, návrh, který hovoří o určitém fóru, kde je možné šířit informace, eh, předávat si názory zúčastněných stran a postupovat transparentně o všech aspektech, které se budou navrhovat. Já myslím, že nemůžeme prostě požadovat technické, odborné aspekty od některých zúčastněných stran. Také je otázka, zda od nich můžeme požadovat uh, účast na vytváření takových uh, stanovisek a jejich posuzování. Další důležitý aspekt se týká přílohy 1 a 2. Já už jsem se o tom zmínil dříve. Je tady otázka, zda by se neměly přílohy vlastně zrušit. Otázka posuzování hlučnosti podle postupu, které platí nyní, to je všecko velice omezující, protože já jsem říkal, měníme tuto směrnici a Eh, máme tady vlastně dvě eh, navzájem se doplňující směrnice. Eh, tak právě v přílohách věci specifikujeme. V tomto smyslu, prosím, zabývejme se touto otázkou. Já mám totiž dojem, že tímto způsobem nemůžeme dosáhnout cíle, který jsme si stanovili. Obecně vzato bych chtěl říci, že návrhy mě připadá, návrh mě připadá adekvátní, e, pracujeme na tom intenzivně, 80 pozměňovacích návrhů u e, takovéhoto textu. E, pracuji také se stínovými zpravodaji, kteří se tomu věnují a věřím, že dospějeme ke konsensu a k dohodě. a věříme, že se nám podaří eh, pozměvací návrhy se seskupit do kompromisních návrhů, které budou přijatelné a že to usnadní eh, přijetí tohoto dokumentu. Eh, předložil jsem, předložil jsem určité poznámky komisi a Jde tady především o posouzení otázky, zda jsou konkrétní pozměvací návrhy přijatelné nebo nejsou přijatelné. Takže to je vše z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Teďka nás čeká kolečko stínových zpravodajů. A děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji, děkuji za pozitivní hodnocení pozměňovacích návrhů. Vracím vám i kompliment Ehm, protože máme k dispozici návrh zpravodaje, na kterém se dá dobře pracovat. Ale stále zůstává otevřená otázka, zda si přejeme nařízení nebo směrnici. A já se znovu vyslovuji pro nařízení, protože to možně přímé, eh, přímé provedení. Ehm, letecký hluk tak to je mimořádně ve veřejném zájmu a určitě to pocítíte, když se podíváte do e-mailových schránek, tak velice se to lidí dotýká. Mnozí říkají, jak je možné, že výbor Envy má k tomu pouze jedno stanovisko, protože tady je přece ještě zdravotní aspekt v případě eh, hlukové zátěže. A víme, že hluk eh, lze měřit v decibelech, ale pak je tady ještě druhý aspekt, a to je dopad na lidi, jak to lidé pociťují a to už nelze tak snadno měřit. Nicméně je jasné, že nadměrný hluk je negativní a dotčené osoby chtějí, aby jsme je vyslechli. Ale jsem si určitě jista tím, že eh, snaha omezit hluk je eh, něco, na čem se všichni shodneme, je to v zájmu všech, z všech sdílí to i provozovatelé letišť a eh, leteckých společností, jde obecně o létání. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo předloženo a mnohé z nich eh, se um, zabývají omezením hluku, které bude nákladově účinné. Měli bychom hovořit o těch nejúčinnějších, nejefektivnějších opatřeních, které pokrývají jak hospodářská opatření, tak zdravotní aspekty. Takže by se tam měla dostat pouze ta nejúčinnější opatření. Ve svých pozměňovacích návrzích navrhuji, a hovořila jsem o tom také s panem zpravodajem, o e, jasný, přístup, e, jasný odkaz na e, směrnici z roku 2002 a příslušných novelizací. Bylo to předpis o hluku, protože tady jde o ochranu zdraví. A tato směrnice předpisuje transparentní postup a spoluúčast občanů, což je něco, o co usilujeme i my. A příslušné orgány musí vystavovat a vypracovat pravidelné plány pro hluk a ochranná opatření a tak dále, jak proti hluku bojovat. To je všechno, co bychom chtěli v tomto nařízení ehm, řešit. Příloha 1 a 2 příslušného návrhu nařízení, tak eh, tady máme akční plány které se týkají, nebo vlastně je to pokryto také eh, příslušnou, příslušnou směrnicí o plánech. My chceme zabránit duplicitě v případě regulace a chceme mít jednotný postup pro eh, řešení nadměrného hluku. Myslím si, že třeba si to ještě jednou zvážit a eh, je to i ve směrnici o hluku v prostředí. Tam je uvedeno, že jde o Eh, zdravo, zdraví, životní prostředí a je to součástí politiky EU a jeden z cílů je ochrana proti hluku. Takže máme společný cíl a chceme zabránit škodlivým účinkům a nadměrnému zatížení. Máme tady před sebou tady eh, dobré, eh, dobré formulace, na které se můžeme odkázat. pak eh, je třeba zohlednit lokální orgány, protože ty nejlépe vědí, jaká je konkrétní situace daného letiště v daném regionu a vědí také, jak to zohlednit. Dopad hluku je konec konců lokální a proto to rozhodnutí by mělo být učiněno také na místě a mělo by do toho být zapojeno obyvatelstvo. Protože pouze na této úrovni je možné najít nejlepší individuální řešení pro boj proti hluku a následně také příslušně rozhodnout. Eh, oprávněně se zvedla velká vlna ze strany opozice, která říká, že komise nemůže mít poslední slovo při rozhodování. Je zapotřebí zapojit veřejnost. A není možné, abychom my něco moderovali a vedli k výsledkům a poté dali eh, závěrečné slovo komise, která bude mít plnou moc. Takže je zapotřebí zapojit obyvatele prostřednictvím procesu mediace na to by komise neměla zapomínat, nesmí je vyřadit z procesu. To je věc, na kterou klademe důraz. Dále letecký provoz má regionální význam, na to se také odkazuji, ale kromě toho je tady také nadregionální aspekt, který je třeba zohlednit. Omezení eh, hluku je věc, kde je zapotřebí pokročit předu. Je to dlouhodobý proces, týká se to nových strojů a tak dále, likvidace starých. Je zapotřebí vypracovávat letecké plány na nadregionální úrovni a je třeba je také dodržovat. Je třeba si zvážit, kdy, kde eh, letadlo přistane. To znamená, potřebujeme inteligentní letecké plány, tak abychom měli optimální vytížení eh, letu. A také je zapotřebí dosáhnout eh, hm, přiměřené časové dostupnosti sílu. Já vím, že to jsou ambiciozní cíle, a vím, že mnoho věcí už je, eh, už funguje nebo už se na nich pracuje, ale pokud je o využití leteckého prostoru, tak eh, o tom je zapotřebí eh, jedna také nadregionálně. To znamená, je třeba stanovit jasně podmínky a k tomu potřebujeme regulaci, včetně nad rámec jenom hospodářských aspektů jednotlivých letů. Je tedy zapotřebí koordinace a Eh, účast všech. A vím, že eh, letecké společnosti už se zapojují, ale je zapotřebí ještě více kroků, abychom byli efektivnější a abychom dosáhli konzistentního celkového výsledku jak v Evropě, tak v celém světě. Eh, pan předseda opravdu letí čas. Chris Davis nahrazuje pan stínového zpravodaje. Děkuji. Já tady hovořím na místo Andrea Zanoniho, který je dnes v Itálii. A chtěl bych výboru říci, že pan Zanoni zdůraznil, že toto je stanovisko. My máme odpovědnost v oblasti zdraví a musí se věnovat pozornost eh, zdraví občanů a její ovlivňování hlukem. Eh, zdraví eh, občanů je už dost eh, ovlivňováno chemickými látkami a znečištěním a on, jeho cíl je hlavně objasnit otázku hodnocení dopadů na životní prostředí a aby existoval systematický proces monitorování životního prostředí. Vítá podporu napříč politickými stranami, podporu ochrany zdraví, eh, dále otázku sběru dat. Eh, ovšem základní otázka se týká pozměňovacího návrhu 1, zda to tedy má být směrnice nebo nařízení, nesouhlasí se zpravodajem a myslí si, že komise by měla navrhnout nařízení, protože to by bylo nejspolehlivější a nej, harmonizovanější právní základ. A teď ještě za sebe souhlasím s panem Zanonym. Myslím si, že to by byl harmonizovaný a spolehlivý právní základ, ale obávám se, že třeba v mojí frakci na toto téma ještě budou diskuze. Děkuji. A další má slovo kolega Jana The Greens aren't here, are they? Are they? No. Anyway. Uh, Zelení jsou tady? a dobrá. Eh, já eh, jsem eh, se věnovala pouze otázkám životního prostředí, ne tedy těm technickým, takže já souhlasím s Krysem, že je potřeba na to nahlížet z pohledu ochrany zdraví občanů je to téma, které, kde se pročíná, jak si to eh, ten, ten průmysl, ten odvětví, občané a životní prostředí. Jedna z oblastí, kde by bylo potřeba to více upřesnit, je to otázka definic. Tam jsme taky předložili pozměňovací návrhy a zúčastněné strany tam mohou sehrát svou roli a myslím si, že naše pozměňovací návrhy to řeší a doufám, že to získají podporu. Děkuji. Děkuji, nyní kolegyně Vils. Vielen Dank. Děkuji, milí kolegové, milé kolegyně. V dnešních dnech dostáváme stovky mail, mailů znepokojených občanů, kteří požadují zlepšení návrhu nařízení. Jsou znepokojení, mají obavu o ochranu zdraví, kritizují ochrana opatření proti hluku a um, říkají, že se hovoří pouze o nákladové účinnosti, že to podřizuje nákladové účinnosti. Já chápu jejich obavy, já sama bydlím u letiště a vždy jsem jednoznačně říkala, že zdraví a kvalita života lidí uh, mají přednost před ziskem Návrh nařízení komise není vhodný, eh, pokud jde o redukci hluku na letištích v EU a zlepšení, nebo jinak řečeno zlepšení eh, boje proti hluku hraje vlastně podřadnou roli. Eh, v bodu odůvodnění 9 je uvedeno, o co vlastně komise jde. Tam jde o to, aby nedošlo k nežádoucím vlivům na hospodářskou soutěž, kapacitu letiš a tak dále. Návrh stanoviska kolegy jde podle mě správným směrem, ale nezachází dost daleko. Pokud jde o vypuštění bodu odůvodnění, eh, jak to navrhuje pan Spravdaj, tak to vítám, ale jeho návrh o případné zříč, zříč, zřízení takových nočních terminálů, eh, kde by se odklonila doprava, tak tady se k tomu dívám kriticky a nemyslím si, že to povede ke stanoveným cílům. Hm. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, pokud je o ochranu zdraví a blahobyt osob, tak ty by měly být v popředí. Podle mě zásadí při hodnocení hluku, abychom zapojili letiště, abychom je konzultovali, vyslechli si jejich stanovisko a cílem eh, předpisu je, abychom dosáhli vyváženého přístupu při boji proti hluku podle mě nepochybné, že jestliže máme přístup, který je zaměřen na náklady, tak nevím, zda to vůbec je e, v souladu e, se základními právy a pochybuji o tom, že je vyvážený. A tady e, navrhuji tedy zásadu přiměřenosti, odkazuji na ní a zasazuji se o to a všimla jsem se to také u ostatních poslanců, abychom to nebrali v případě provozní omezení článku 4 odstavci 1 písmeno D, tak já nechci, abychom to vyšketli úplně bez náhrady, bez náhrady, pokud jde o provozní omezení, protože v praxi se ukázalo, že to je první možné řešení. A uh, vede k tomu, že uh, obyvatelé, kteří jsou v blízkosti letiště, tak jsou tímto ochráněni nejrychleji. Ještě několik dalších připomínek. Jednoznačně se domnívám, že omezení provozu a ochrana před hlukem je na členských státech a musí to být rozhodnuto na lokální úrovni. A článek 10, který se týká e, kontrolních pravomocí, je podle mě zbytečný. Je to neoprávněný zásah do pravomocí e, členských států. A ve stejném tónu ochrana práv občanů. Tady jsem pro vyškrtnutí, vypuštění notifikací a navrhuji doplnění e, slova sdělení. Národní orgány Eh, a rozhodnutí regionálních orgánů nelze spochybňovat. Pan předseda Jackie Foster, prosím o stručnost. Eh, Děkuji. Taky bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a zmíním se o několika bodech. Plně souhlasím s některými předřečníky v tom smyslu, že by to měla být směrnice, protože je tady silný princip subsidiarity a tyto otázky by měly zůstat, jak jsou. Co se týče zúčastněných stran, tam si tam mám určité eh, otázky, kdo mají být ty zúčastněné strany. Myslím si, že by měly být minimálně zvoleni, a aby nesli odpovědnost za přijatá rozhodnutí a myslím si, že ten výběr by měl být pečlivě volený. Co se týče ochrany zdraví, problém se slovem zdraví je ten, že není měřitelné, kvantifikovatelné a je to potom otázka, se, kterou se operuje v, v souvislosti s um, technickým pokrokem, infrastrukturami a podobně. A uh, já bych na závěr chtěla říci, že aktiv delegované v přenesené pravomoci jsou v tomto případě eh, řešení zpravodaj také dobře hovoří o 8 decibelech. Má to být 10, 5, to je těžké říct co je správné číslo, takže musíme se podívat, co je k dispozici. Na závěr bych tedy řekla, že musíme mít stále na paměti, že regionální letiště jsou velmi důležitá v naší infrastruktuře. V malé společnosti třeba je využívají a je velmi důležité, aby občané mohli cestovat třeba z těchto míst a Eh, jaksi letecký průmysl eh, s tímto také počítá, je to velice mm, pečlivě, jsou tam respektovány normy a podobně a já si myslím, že to, eh, ten vývoj se ubírá správným směrem, takže děkuji za zpravodaji. Někdo s tím bude souhlasit, někdo ne, ale myslím si, že, bychom, že, že jsme to taky dobře prodiskutovali před pár dny ve výboru pro dopravu a je to dobré. Děkuji. Dostali jsme se ke konci, pak se tady také hodně diskutovalo o eh, zákazu nočních letů, o tom, že se o tom musí rozhodovat na regionální úrovni u nočních letů. Je třeba zohlednit to, že jestliže zakážeme noční eh, let, tak vlastně exportujeme ten noční hluk do nějakého regionu, kde eh, se touto tematikou například vůbec nezabývají, což je také aspekt, který je třeba zohlednit, když hovoříme o zákazech nočních letů. Teďka dám slovo eh, zástupci komise. Je tady pan ředitel z Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu DG Move. Prosím, máte slovo. Thank you very much indeed. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze je velmi zajímavá. Také chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za důkladnou práci. Budu stručný. Měli jsme mnoho příležitostí o tom jednat, takže jenom bych zareagoval na něco, co tu zaznělo. Nejvíc mě tady zaujala otázka zdraví a bezpečnosti a chtěl bych říci, že komise plně chápe a sdílí tyto obavy zdraví a bezpečnost občanů je hlavní jaksi priorita každého orgánu na úrovni evropské, národní i regionální. Otázka zní, jak tento návrh, tento právní nástroj může nejlépe zohlednit eh, otázku zdraví a bezpečnosti. Nástroj, který my navrhujeme, se týká konkrétního odvětví letecké dopravy a konkrétního procesu, který navrhujeme aby nastal okamžiku, kdy místní nebo národní orgány rozhodnou o, za, e, o omezení provozu. E, tady dochází k propojení jednotlivých úrovní rozhodování, lokální, národní, případně ev, e, evropské. A jakým způsobem integrovat tyto otázky ochrany zdraví a bezpečnosti do těchto mezinárodních procedur? my, abychom vyřešili toto dilema, předložili jsme řešení, které posiluje souvislost nebo vazbu mezi tímto návrhem a směrnicí o omezení hluku eh, je, protože se navzájem doplňují. O ochraně životního prostředí. Směrnice o ochraně životního prostředí eh, vyžaduje eh, omezení hluku, mapování hlukových map a vychází tedy z měření, technických měření hluku. A náš právní nástroj e, je odlišný, je to jaký, jakýsi nástroj pro implementaci těchto aspektů e, z, vyplývajících ze směrnice ochrany životního prostředí. Tedy se jedná o to, že členské státy si stanovují svoje cíle v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví a na základě toho my navrhujeme pouze proces k naplnění těchto cílů jaká mohou být přijata opatření pro omezení hluku, jaké jsou náklady těch na opatření, jak jsou efektivní z hlediska dosahování cílu kombinace opatření. Čili v rámci kontextu směrnice o hluku v prostředí je, existuje soubor cílů a my se e, tady věnujeme otázce e, e, nákladů a, výnos, a, a, a efektivnosti nákladů spíš než nákladů a výnosu. Celá řada pozměňovacích návrhů také vlastně o, tady o tom hovoří pane předsedo, ještě tři věci, které rychle, tedy na něž rychle chci za, zareagovat. Jedna se týká určitého typu letadel. Musí existovat rovnováha mezi normami, eh, to se týká tedy nejhlučnějších letadel, které jsou na hranici norem a my chceme aplikovat nebo nabídnout definici místním a národním orgánům, aby když hodnotí nebo když přijímají omezení hluku, aby používali definici, která skutečně e, bude mít vliv na ochranu zdraví. Možná tady dochází k nějakému zmatku, ale ten návrh poklesu o 8 Eh, decibelů, na rozdíl od 10 decibelů, které navrhujeme, tady je nebezpečí, že šlárodní eh, orgány budou hm, jaksi zbaveny velice efektivního nástroje, který by eh, mohly aplikovat. Takže ještě jednou. Tento nástroj pro nejhlučnější letadla je nástroj, kde jak si jednotlivé mm, mm, členské státy mohou postupně, jak si případ od případu eh, je aplikovat tak, aby ten pokles hluku byl efektivnější. Další věc se týká demokratické kontroly. My plně respektujeme místní rozhodování na místní úrovni. My si v žádném případě nepřejeme jako komise, aby rozhodování pro ne, ne, si ne, bylo centrální. My, my nemáme zájem jak si nějakou, hrát nějakou roli v této oblasti. My pouze hovoříme o postupech. My navrhujeme opatření, která zvýší transparentnost těchto opatření a jediná role komise, kterou navrhujeme, abychom jak si upozorňovali na to, kde ty postupy nejsou dodržovány. Je to kvalitativní kontrola procesů a nikoli tedy toho výsledku. Ještě poslední, jestli dovolíte, poslední poznámka, to je otázka od aktu v, dole, v přenesené přítomnosti působnosti. Myslím si, že je potřeba eh, jak si legislativu upgradeovat postupně v souladu s technologickým procesem a, a rádi eh, se k tomu, jak si vyjádříme. Rozhodovat se prostě je potřeba občas rychle a omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji komisi. Závěrem bych dal slovo ještě jednou panu zpravodaji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi a děkuji stínovým navrhovatelům za všechny návrhy. Chtěl bych říci, že jsem skutečně dostal řadu podnětů písemně od eh, nejrůznějších partnerů, leteckých společností, letišť, různých zúčastněných eh, stran eh, i e, od jednotlivců, na které působí hlučnost letišť. Takže jsem se snažil přistupovat k tomu stanovisku na základě veškerých dostupných informací. A chtěl bych také říci, že byl bych rád, e, kdybychom v našem výboru e, byli my příslušným výborem k tomuto, k této zprávě. My tady máme pouze stanovisko Přitom je otázka, co je prioritní. Zda je prioritní v tomto eh, bodě doprava, nebo zda je prioritní eh, aspekt ochrany eh, zdraví. Výbor pro dopravu má jistě odlišný úhel pohledu na celou záležitost, než máme my. My bychom se otázce věnovali jinak z hlediska ochrany zdraví, zatímco výbor pro dopravu se tomu věnuje z hlediska dopravní logistiky. Všichni, kdo tady hovořili, to také takto vidí, že my se zabýváme parametry zdraví. Eh, je to samozřejmě těžké eh, kvantifikovat či měřit, ale alespoň eh, v rámci možností se o to snažíme když tady jsou aspekty, jako je rentabilita nákladů, tak to je samozřejmě odlišný úhel pohledu, který si také eh, do jisté míry bereme v úvahu. Eh, máme tady například otázky pozměňovacích návrhů od pana Senonyho a od některých dalších. Myslím, že máme dostatečný prostor pro vytvoření dobrého eh, textu. Já jsem již prohlásil a také jsem to jasně řekl výboru pro dopravu, že nebudu dělat nějaký eh, zásadní eh, bod z otázky, zda je to směrnice nebo zda je to nařízení. V každém případě si přejeme, aby tady byl dobrý text, který bude respektovat pravomoci jednotlivých stran. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji. Dostali jsme se tímto na konec naší diskuze. Hlasování bude 10. až 11. října. V příslušném výboru pro dopravu to bude 6. listopadu a předpokládá se, že se finálně bude hlasovat na plenárním zasedání v prosinci. Téma hluku je důležité téma, týká se to zdraví. Už jsem o tom hovořila s koordinátory. Hovořili jsme o tom, že bychom se tím měli zabývat eh, důrazněji více a u stále více předpisů vidíme, že se hovoří o úrovních hluku, že jsou spory o úrovni hluku, ale potřebujeme širší eh, základ pro vliv hluku na zdraví, což je představuje obrovský potenciál a příležitost pro výzkum a eh, šutření a to všechno nelze přenést na politiku. Děkuji všem, kteří se zúčastnili diskuze. A sejdeme se opět v 15 hodin dnes odpoledne. Očekávám, že nás tam bude eh, dostatečný počet. Eh, máme eh, naplánovanou rozpravu s výkonnou ředitelkou EFSI a poté následuje diskuze s Jacqueline McLeod z Evropské agentury pro životní prostředí. Pak tam máme ještě bod 26, který ale dneska odpadá, to znamená, že na odpoledne máme v programu pouze dva body. Přeji vám příjemnou přestávku na oběd a těším se na vás opět ve tři hodiny, kdy budeme mít diskusy se zástupci agentury.